Right, everybody, welcome. If you could take your... Dobrý den, dámy a pánové, prosím, abyste se posadili, abychom mohli začít. So I, I apologize. Omlouvám se. Omlouvám se za to malé spoždění. Ale měli jsme ještě schůzku s ministry financí a bylo to na druhé straně parlamentu a jistě to dokážete pochopit Občas prostě se to stane. Jsem velice ráda, že vás zde mohu přivítat mezi námi. Myslím, že už bychom se měli opravdu všichni posadit. Ano. Já si samozřejmě budu snažit zkrátit můj úvod, abychom trochu ušetřili čas. Dnes budeme na našem programu, ale první bod našeho dnešního pořadu jednání, to je pan Van Rompuy, předseda Evropské rady, potom budou následovat otázky a odpovědi z pléna. Ovšem nejprve to bude úvod, úvodní slovo ze strany pana Istvana Georgi, který je z maďarského národního, zastupuje maďarské národní schromáždění. Prosím pokud budete chtít položit otázky, máme zde tři různé barvy. Pokud se budete chtít přihlásit v první části s panem Van Rompojem, prosím, abyste využili zelenou kartičku. Pokud se budete chtít přihlásit ve druhé části, to bude naše rozpráva s poslanci Evropského parlamentu. Tam bude modrá kartička a dneska odpoledne to bude rozpráva, ve které se můžete přihlásit tu růžovou kartičkou. To znamená, že ta první část to je zelená, zelená kartička. To je pouze pro vysvětlení a nyní už mám tu čest předat slovo spolupředsedajícímu. Čili ano, to bylo teda pro národní poslance členové Ekonu, samozřejmě můžete na mě vždycky zamávat a je, my si vás poznamenáme podobně, teda jak to probíhá vždycky. Čili Ištváne, máš slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající, a rovněž děkuji za tuto příležitost vystoupit jako spolupředsedající za maďarské předsednictví. Je to teda rozšířené jednání Ekonu, výboru Ekon společně s poslanci národních parlamentů. Na úvod dovolte, abych se zmínil o tomto dní. 15. březen je náš národní svátek. 15. 3. 1848 došlo k velice důležité revoluci v Budapešti. To byl takový první krok Maďarska směrem k společné Evropě a společným evropským hodnotám a poslání. A v podstatě toto poslání zůstalo nezměněné. Od této doby my jsme se vždycky cítili součástí evropských hodnot, principů, zásad a právě o to se snažíme i v průběhu našeho šestiměsíčního předsednictví. Snažíme se o budování silné Evropy a hospodářská vláda či zpráva je klíčovým aspektem našeho úsilí. První evropský semestr by právě měl být příspěvkem k budování silnější, mocnější Evropy a naším hlavním cílem je etablovat hlavní zásady, principy, které propojují evropské hospodářské aktivity. Poté budou následovat detaily, jednotlivé podrobnosti, protože my se domníváme, že právě v jednotě je síla. Věříme v to, že Evropa by mohla poskytnout ekonomické a hospodářské výhody pro každý členský stát, ze který by mohly těžit jednotlivé členské státy. A zároveň jsme přesvědčeni o tom, že evropský semestr by mohl být příspěvkem k tomuto úsilí. Nevím, zda máme mezi sebou už dalšího řečníka, není-li tomu tak, budu samozřejmě pokračovat ve svém úvodním projevu. Rád bych ještě dodal to, že evropský semestr nám poskytuje určitou novou příležitost, novou možnost prostřednictvím konzultací jsme schopni vytvořit evropský akční plán, který jde nad rámec ekonomické spolupráce v tomto ohledu. Evropské členské státy, některé členské státy možná mají pocit, nebo možná mají pocit, že jim to trochu zužuje manévrovací pole. Ovšem já osobně jsem přesvědčen o tom, že výhody přečí nevýhody. Myslím si, že bychom, že máme možnost úspěšně překonat stávající finančně ekonomickou krizi v případě, že budeme dobře připraveni na strategii pro rok 2020, pokud se zaměříme na posílení inovačních procesů, na posílení výzkumu, pokud se budeme snažit o e, dosažení integrované společné Evropy. Toto bude rozhodující desetiletí v historii Evropské unie. Ekonomická krize jasně poukázala na to, že nesmíme ztrácet čas, musíme jednat okamžitě, musíme jednat společně. Musí to být společné úsilí. Finanční, struktura, finanční krize je totiž i strukturální krizí našeho finančního systému a pokud Evropa bude schopna být průkopníkem v restrukturalizaci a v modernizaci finančního prostředí, pokud budeme schopni zvýšit transparentnost našich finančních systémů, bude to mít dopad, pozitivní dopad nejenom na Evropu a Evropany, ale zároveň na celkový globální finanční systém, který doufejme díky tomuto úsilí bude transparentnější a funkčnější. Toto jsou základní záležitosti, o kterých jsem se chtěl zmínit v úvodním slovu. Děkuji Sharon za možnost vystoupit a myslím, že pan předseda rady už je mezi námi. Děkuji, děkuji, říká paní předsedající. Jsem nesmírně potěšena, že mezi námi mohu přivítat i předsedu rady, pana Fan Rompoje, který je rovněž vystoupí s úvodním slovem a poté budou následovat otázky a odpovědi z pléna. Jistě vám nemusím pana Fan Rompoje představovat, jsme nesmírně rádi, že si našel čas, aby mezi nás dneska přišel, aby vystoupil. V našem výboru víme, že je to velice eh, období nabité aktivitami, čili děkuji a dávám vám rovnou slovo, pane předsedo, děkuji. Děkuji vám, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, členové poslanci národních parlamentů, dámy a pánové. Dovolte, abych na úvod poděkoval, abych poděkoval za pozvání na vaše dnešní setkání. Poslanci Evropského parlamentu, kteří zde sedí, jsou lidé, se kterými se setkávám často v průběhu dynamických rozpráv v tomto parlamentní, v tomto parlamentu. Já jsem byl samozřejmě rovněž poslancem Národního parlamentu, byl jsem předsedou našeho parlamentu a proto jsem nesmírně rád, že se vracím na stará místa. Evropská unie v současné, v současné době přijímá důležitá rozhodnutí pro zlepšení ekonomické vlády, zprávy na interním trhu a v rámci eurozóny. A právě proto považuji za nesmírně důležité to, aby parlamenty, které jsou eh, velice důležité v tomto ohledu, aby převzali svůj díl odpovědnosti, abyste využili veškeré možnosti pro to, abyste se prosadili, abyste hovořili o svých obavách, aby jsme je vzali v potaz a právě proto se velice těším na naši dnešní rozpravu. Ve svém úvodním slovu bych bych rád hovořil o evropském, o takzvaném evropském semestru. Je to takové podivné slovní spojení podle mého názoru a rád bych to zasadil do širšího kontextu. Rád bych vás rovněž informoval o posledním nedávném vývoji v tomto ohledu. Evropská unie se postupně, postupně překonává hospodářskou krizi. Podíváme-li se na určité základní ukazatele, ekonomické základy eurozóny jakožto celku, jsou zdravé. Neustále zde máme nízkou inflaci, pokud jde o um, platební bilanci, ta je vyrovnaná, národní zadlužení je nižší než u ostatních světových hráčů. A zároveň tento rychlý návrat k ekonomickému růstu, který vidíme, který očekáváme po překonání finanční krize. Ovšem, všichni jsme si vědomí toho, že došlo k obrovské krizi veřejného zadlužení. Krize poukázala na to, jak se problémy mohou přelévat z jedné země a poté ovládnou i jiné země a to mm, opravdu rychlostí a rozsahem, který nás mnohé překvapil. V loňském roce se jasně ukázalo, že se musíme poučit z tohoto vývoje. První závěry byly připraveny v rámci takzvané pracovní skupiny o ekonomické vládě a ekonomickém řízení. V současné době pracujeme na druhé sadě těchto Eh, výsledků, které byly prodiskutovány i na jednání v pátek minulý týden a zároveň v závěrech 27. Evropské rady, která nás čeká na konci příštího týdne. Poté bychom měli být schopni konečně uh, změnit směr, protože všechny tyto reformy představují několik základních prvků Každý z těchto prvků je sice sám o sobě možná drobným krokem, ovšem společně by měly mít za následek zásadní změnu toho, jakým my, Evropané, společně na základě integrované ekonomiky, především v rámci eurozóny, chceme pokračovat do budoucna. Klíčovým aspektem mého projevu je následující věc. Veškerá naše rozhodnutí eh, v sobě zahrnují nalezení nové rovnováhy pro hospodářskou a měnovou unii. Určité rovnováhy mezi společnou odpovědností na jedné straně, můžeme tomu hovořit solidarita, a na druhé straně odpovědností každé jednotlivé země. Evropský semestr, o kterém budeme dneska hovořit, je právě součástí této rovnice. Na straně solidarity Ehm, došlo k ehm, základním nejdůležitějším aktivitám, krokům, dočasní mechanismu stability, balíčky pro Řecko, Irsko a plány pro trvalý mechanismus stability. Pokud jde o tu druhou stránku, to znamená odpovědnost za strany členských států, to představuje velice přísná, mm, velice striktní opatření na straně jednotlivých zemí. Tyto dva aspekty jsou propojeny, a to nejenom z politického hlediska. Pokud jde o trvalý mechanismus stability, nás tak 500 milionů eur eh, v rámci eh, mm, úvěru, které by měly být poskytnuty v rámci eurozóny. To jsou obrovská čísla, to znamená, že zde musí být i další závazky, kterými bychom minimalizovali riziko spojené s využíváním těchto fondů, včetně různých úsporných opatření, které eh, musíme uplatňovat v období ekonomické krize. Pokud jde o politická omezení, a to na obou stranách, tak e, tato omezení jsou rozsáhla. O tom všichni víme. Vlády musí uplatňovat úsporná opatření, musí provádět hospodářské reformy, které sebou nesou velice odvážná rozhodnutí. Vlády v tom uspěly. To stejné můžeme říci o vládách, které museli přesvědčit své parlamenty a veřejné mínění o možných zásazích, pokud jde o poskytování úvěru, samozřejmě na základě velice striktních podmínek, protože výzvy v této oblasti jsou rovněž obrovské. V obou případech Evropa se nestala a ani bohužel není moc populární v tomto ohledu. Ovšem to by nám nemělo zabránit pokračovat v tomto úsilí ve jménu solidarity a zároveň odpovědného přístupu. Nesmíme zapomínat na to, že bez těchto rozhodnutí, která jsme uplatnili, by hospodářská krize měla mnohem větší následky, byla by rozsáhlejší a proto je v zájmu nás všech, abychom uchránili stabilitu celé eurozóny. Zároveň to klade větší odpovědnost na bedra národních parlamentů. Například mechanismus stability bude vyžadovat eh, jednomyslné, jednomyslnou schodu, dohodu všech parlamentů a proto váš příspěvek eh, uděluje celému procesu důvěryhodnost, legitimitu a zároveň váš hlas bude mít dopad na ostatní aktéry, protože nebudete rozhodovat pouze za svou vlastní zemi, ovšem za nás, za všechny. Pokud jde o budoucnost eh, hospodářské a měnové unie, tam se budeme snažit minimalizovat eh, výsky těchto rizik do budoucna. Dovolte, abych se zmínil o třech krocích, hm, jednak teoretických a zároveň konkrétních. Samozřejmě, že je to propojeno i s určitou větší individuální odpovědností. První záležitost, eh, velice obtížným způsobem těžkým způsobem jsme se poučili o tom, že pak růstu a stability, mm, tak jak byl koncipován na samotném počátku, nebyl dostatečně silný. Ztratil svou účinnost, eh, když v roce 2003 byla porušena pravidla ze strany dvou velikých zemí a když Řecko přiznalo deficit eh, který se blížil 15% HDP na konci roku 2009, celá situace se tím už potom jenom zhoršila pracovní skupina, která se zabývala ekonomickou vládou, kterou jsem řídil, v loňském roce se snažila o posílení tohoto paktu sankce. Budou uplatněny rychleji, budou přísnější a budou zacílenější eh, směrem na veřejné zadlužení. Dohoda členských států ohledně realizace legislativy v tomto ohledu by měla být dosažena v březnu a spolurozhodovací proces do toho zapojí i Evropský parlament, který se zapojí v červnu. Společně s posílením paktu růstu a stability přichází i evropský semestr. Někteří tvrdí, že jde pouze o nějaké bruselské cvičení, jakýsi příkaz z Bruselu o tom, jak mají členské státy řídit národní rozpočty. Přijetí národních rozpočtu je samozřejmě klíčovou prioritou národních parlamentů a klíčovým prvkem národní demokracie. Členské státy musí plnit konkrétní stanovené cíle. Fiskální, makroekonomické a zároveň tematické cíle. Tak, aby jsme dosáhli cílů v rámci strategie Evropské unie pro rok 2020. To znamená, že v podstatě vše jde stejným směrem, tento vývoj, a to je nesmírně důležité, především pro země eurozóny, protože finanční stabilita eurozóny je v zájmu nás všech. Členské státy připraví své národní reformní programy, které se budou zabývat strukturálními reformami a různé programy konvergence a stability, které se týkají jednotlivých národních rozpočtů. Tyto programy budou poté vyhodnoceny Evropskou komisí a Evropská komise předloží návrh radě. To znamená, že to budou doporučení, která se dotýkají konkrétní situace jednotlivých členských států, jejich národních programů, reformních programů a zároveň programů pro stabilitu a konvergenci. Tato doporučení budou přijata radou a poté budou ty v potaz při přípravě návrhů rozpočtu pro rok 2012. Já osobně si myslím, že toto je nesmírně zajímavé i pro vás, protože to vlastně přináší určitou evropskou dimenzi. Vnáší to evropský evropského ducha do národních diskusí, který nám velice často chybí. Například, pokud se vláda rozhodne neuplatňovat určitá doporučení, parlament může požádat o e, tento postup. A pokud vládní strany o to nebudou mít zájem, tak samozřejmě o to může požádat opozice. Vy jakožto zástupci hospodářských výborů národních parlamentů a zároveň hospodářského výboru Evropského parlamentu budete hrát klíčovou roli na tomto poli. Samozřejmě, že obsah národních rozpočtů, to, co si která země přeje zdaňovat nebo jakým způsobem utrácet, to je na národním rozhodnutí. Dámy a pánové, nyní se dostávám k druhému kroku zlepšení na straně individuální odpovědnosti. To přišlo eh, s tím, že jsme si uvědomili, že některé rozpočty nestačí pro zajištění udržitelného hospodářského růstu. To je další ponaučení z krize. V první dekádě eura nízké úrokové sazby a měnová stabilita v eurozóně znamenaly, že ztráty konkurenceschopnosti nebyly viditelné. Makronomické nerovnováhy a rizika jako bublina na trhu s nemovitostmi či um, přemrštěné bilance bank byly přehlíženy a proto nyní eh, zakládáme určitý druh makroekonomického dohledu, kdy půjde o monitorování těchto rizik a nerovnovách. Kdybychom bývali tento mechanismus měli mezi svými nástroji již od začátku eura, celá Eh, celé řadě problémů bychom se bývali vyhnuli. A tím se dostávám ke třetímu eh, nejčastějšímu kroku. Tady jde o stále větší závazek zemí eurozóny vyvodit po naučení eh, a vyvodit všechny důsledky z toho, že sdílí společnou měnu. Víme, že v tom systému je určité napětí, máme měnovou unii bez dostatečné hospodářské jednotnosti. V důsledku zkušenosti eh, z období krize vlády nyní jasně říkají, musíme to řešit, všichni z nás. A pro mě je tento posun klíčový. Samozřejmě nedojde k nějakému náhlému skoku a přechodu na kvazi federální systém s evropskými daněmi, eurodluhopisy a podobně. Můžeme toho litovat, ale je to politicky vyloučeno ve většině členských států. Eh, s tím se prostě musíme smířit. Fiskální politika, e, systém sociálního zabezpečení, trh práce, to jsou i nadále klíčové odpovědnosti jednotlivých států, jednotlivých demokratických států v Evropě. A přitom euro zůstává naší společnou měnou. Takže namísto centralizace politik a nástrojů a namísto, namísto nečinnosti hovoříme nyní o koordinaci národních politik, o koordinovaném postupu opět jde o to, aby jednotlivé členské státy nesly svoji odpovědnost za celek. E, přesvědčení, že země eurozóny musí vykonat více, nyní sdílí všech 17 hlav států, e, členských států eurozóny. Na poslední týden, minulý týden, pardon, na e, sametu eurozóny jsme se dohodli na takzvaném paktu pro euro. Stanovili jsme pět hlavních cílů, konkurenceschopnost, včetně mzdové konkurenceschopnosti, zaměstnanost, trvale udržitelné veřejné finance a penzijní systémy, daňová koordinace a finanční stabilita. Kolektivně stanovíme na základě souboru indikátorů země, které musí podniknout určité kroky. Komise bude celý proces monitorovat a vyhodnotí provádění e, opatření, které třeba zavést pro e, dodržení stanovených norem. Čili je to stejný přístup jako u evropského semestru. Rozhodnutí, jak řešit potíže, bude na samotném členském státě, ale ta analýza a zjišťování problémů, které e, mají dopad na všechny, bude probíhat společně. Kromě toho nejde pouze o centralizovaný proces, který běží z Bruselu, ale jde o politický závazek. Hlavy státu šefové vlád oznámí opatření v rámci Europaktu, která budou zavádět doma ve svých zemích. Samozřejmě pokud s tím budou souhlasit jejich parlamenty. Takže vedle tlaku trhů a vedle existujících institucionálních tlaků, jako je Pakt stability a růstu a makroekonomický dohled, nyní bude fungovat ještě větší eh, tlak typu peer pressure, to znamená od eh, rovnocených subjektů. A to bude politicky závazná síla. Někdy eh, je to zvláštní. Někteří říkají, že tato metoda není dostatečně závazná. A jiní se nás zase snaží přesvědčit, že tento pakt ohrožuje náš sociální model. Uh, já jsem přesvědčen o tom, že většina z těchto opatření je nutná ve vnitrostátním národním kontextu. Například eh, zajistit udržitelnost důchodových systémů a zaručit konkurenceschopnost ekonomiky. Techniky eh, zprávy hospodářských záležitostí a řízení hospodářských záležitostí budou představovat tlak na členské státy, protože máme společný zájem euro. To samozřejmě euro, jak už jsem zmiňoval, nečiní velmi populárním a Evropu. E, naopak, Evropa není zrovna v oblibě v souvislosti s tímto. A nyní pokud jde o e, pakt pro euro. E, Zmiňoval jsem také přání některých členských států, které nejsou členy eurozóny, zapojit se do toho na dobrovolné bázi. Samozřejmě je pochopitelné, že ti, kdo sdílí měnu, budou chtít více postupovat společně. Na druhé straně ostatní jsou jim politické a hospodářsky velmi blízcí Eh, a také eh, se na ně vztahuje riziko spojené s hospodářskou provázaností. Vezměme například eh, příklad Irská Velká Británie. Na březnovém summitu Eh, země, které nemají euro, eh, sdělí, zda se chtějí podílet na paktu pro euro či nikoli. Dámy a pánové, abych uzavřel budoucnost hospodářská měnové unie, se nám rýsuje lépe, základy jsou zdravé, eh, kolektivní i individuální zodpovědnost každého je lépe ošetřena a hospodářství eurozóny si vede lépe, než se Předpokládalo prognoza pro tento rok je 1,6% a pro příští rok je, pro, je prognozován růst 2%. Ehm, je pravda, že dlouho se pomíjel ehm, problém eh, eh, strukturálního hospodářského růstu, proto jsme vypracovali také strategii pro inovace a proto také komise přišla se Single Market Act. A ještě na závěr, um, politické odhodlání je pevné. V srdcích a myslích členů Evropské rady je budoucnost eura úzce propojena s budoucností Evropské unie. E, jde o politický fakt, se kterým je třeba počítat. Vím, že někteří říkají, že ty sliby nebudou splněny, ale je pravda, že jsme vystupňovali své úsilí a přijali některá obtížná rozhodnutí. Teď jde o to je naplnit a realizovat, včetně evropského semestru. Jak říkají francouzi, eh, lásk, v lásce je důležitý důkaz lásky. Angličané mají podobné úsloví, ale o něco méně poetické. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. A není diskuse. Mám tady již šest zelených karet eh, od členů na vnitrostátních parlamentů. Mám také čtyři žádosti o slovo eh, od kolegů z, parla- z výboru Evropského parlamentu. To znamená, že všichni, pokud budete všichni mluvit tři minuty, nezbyde již na odpovědi. Proto vás požádám o stručnost. Přečtu jména za vnitrostátní parlamenty podle notlivých eh, zemí. Eh, Rakousko, Řecko, Itálie, Belgie, Portugalsko, Rumunsko, tak to alespoň nekomolím vaše jména. A nyní z výboru Ekon, tady mám žádost od Pervánš Pérez, eh, Jose Garcia Margallo, eh, Sophie Intveld a Miguela Portaše. Eh, určitě se některé vaše dotazy budou shodovat a překrývat, takže navrhuji, abychom si nejprve vyslechli všechny otázky a potom požádám pana předsedu Van Rompuje, aby zareagoval. Nejprve tedy dávám slovo Kristofu Matenerovi z Rakouska. Nevím, kde sedíte, nevidím vás. Yes, the floor is yours. Ano, máte slovo, pane. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Van Rompuy, první řadě bych vám velmi rád poděkoval za představení té velmi složité pracovní agendy pro členské státy. E, samozřejmě musíme ale zároveň také splňovat nějaké, nějaké zásadní institucionální předpoklady. E, samozřejmě potřebujeme také koordinovaný postup ten je zásadní. A to, že je zásadní, tak to my moc dobře víme, protože každé dva týdny se v podstatě eh, klademe tu otázku, z jak budeme postupovat a jak budou vůbec vypadat například úrokové sazby v našich členských eh, státech. My se také vždycky ptáme, zdali je to vůbec eh, udržitelné, zdali takovéto udržitelné politiky opravdu budou budou moci být pro nás dostatečnou záštitou těch 40 až 60 miliard euro. My eh, jsme eh, samozřejmě zažili různé krizi, i tu azijskou krizi v roce 98 a proto se také všichni ptají, proč vy jste takový zdrženlivý v souvislosti s finančními trhy. A já bych tuto stejnou otázku také položil. Jak to, že nemáme jasnou odpověď ve chvíli, kdy víme, že na našem trhu existuje spousta eh, spekulace, eh, které a různé spekulativní postupy, které dokonce Eh, ohrožují členské státy. Co se týče CDS, co se týče eh, dalších eh, derivátů, jak je to možné, že tady jsme zatím nepřijali žádné jas, žádná jasná opatření? Jde o to, že my se musíme musíme k tomu opravdu zaujmout nějaký jasný postoj, protože už nebudeme moci být konkurenceschopní v budoucnosti. To je otázka, kterou se budeme muset dále zabývat i v budoucnosti. Protože teď hovoříme možná o milionech, o pětistech milionech, poté budeme hovořit o miliardách a jak to bude vypadat na konci. Potom budeme v podstatě zase zachraňovat některé z členských států. Poté budeme říkat, že jsme si v podstatě to na začátku eh, nedovolili, i když jsme eh, v podstatě čelili eh, zadlužení, které překračovalo 217% a jak si myslíte, že to bude vypadat, když v tuto chvíli něco neuděláme? Když něco neuděláme s hedžovými fondami, když něco neuděláme s CDS, já si myslím, že musíme být jasně aktivnější, aktivní, protože pokud budeme dále pasivní, tak se nic nevyřeší. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Papandreou z Řecka. Mrs. Papandreou? Paní Papandreou? Je, je přítomna? Okay. Thank, ε, eh, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρομπάη για την παρουσίαση. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Van Rompuyovi za jeho prezentaci, která se naslala velmi pozitivním duchu. Myslím si, že je eh, skvělé, že máme dnes tuto příležitost takto diskutovat. Je dobré, že evropské instituce vedou dialog s národními parlamenty. Každý pak může přispět svým dílem k vytvoření a k vytváření skutečně jednotné Evropy. která skutečně řeší přání a potřeby občanů. Poté, co jsem se vyslechla pana předsedu Van Rompoje, mám dojem, že je jasné, že se eh, hledá nová rovnováha a Podíváme-li se na opatření, která již byla přijata eh, v zájmu vytvoření této nové rovnováhy, eh, vidíme, že důležitou roli hraje koordinace. S tím jistě všichni budou souhlasit. Eh, koordinace je potřebná, potřebujeme také mít nastavené určité sankce, patrně i s tím budou všichni souhlasit. A podíváme se na situaci v Evropě možná potřebujeme i určité odstrašující mechanismy, které by zabránily vzniku dalších krizí, čili něco v oblasti prevence. Myslím si, že eh, eh, lidé mimo Evropu něco takového čekají. Ne všichni tedy dnes eh, mají Evropu rádi, je důležité také, důležité také postoj veřejnosti. Myslím si, že všeobecně je to vnímáno tak, že peněžní trhy nesou hlavní odpovědnost za to, k čemu došlo a že by to tedy měly být právě peněžní trhy, které ponesou následky. Všechny země přijímají tvrdá úsporná opatření. Hovoříme o potřebě konkurenceschopnosti v EU mohou být všechny země konkurenceschopné bez ohledu na jejich hospodářskou a měnovou situaci, také eh, kulturní a další specifika. Je možné, aby všechny členské státy byly stejnou měrou konkurenceschopné? Já eh, doufám, že nadcházejícím generacím nepředáme obrovské schodky a zadluženost. Doufám, že budoucím generacím tedy eh, nepředáme obrovský deficit také ve vzdělávání, školství, zdravotnictví a v infrastruktuře. Doufám, že díky těm přijímaným opatřením sice budoucí generace Doufám, že tady budoucí generace neponesou hospodářskou zátěž z minulosti a že eh, nebudou čelit situace, kdy Evropa přišla o své místo ve světě, že to nebude jakási ztracená generace. Předsedkyně, eh, děkuji. Máme tady zhruba poměr 2 k 1 v poměru tedy eh, žádosti z národních parlamentů a z EP, takže není, z EP není Pervan Beres. Děkuji, paní předsedkyně, řekla jste, že, pane předsedo, řekl jste, tady jsem, Hovořil jste o evropském semestru, já jsem zpravodajka Evropského parlamentu o evropském semestru a e, jestli budete e, souhlasit, že uhelným kamenem e, evropského semestru je vůle zavést a provádět strategie EU 2020. Z tohoto hlediska je zde několik znepokojících elementů. Pokud nechceme, aby tento evropský semestr nakonec Eh, se podobal, jak jsme bratřičkovi, těch eh, hlavních směrů pro hospodářskou politiku, protože eh, ta myšlenka ruského semestru vlastně v těchto hlavních směrech byla obsažena a víme, že nakonec se z toho stalo jenom takové akademické cvičení, které vůbec nesouvislo s realitou a nemělo na ní vliv. Když se podívám na balíček pro zprávu řízení hospodářských záležitostí, ve vyhodnocení veřejných výdajů souhlasíte s tím, že bude Eh, zaváděn eh, režim kapitálového důchodového pojištění. Proč nepostupujete stejně u školství? Přitom to bylo to byl hlavní důvod selhání Lisabonské strategie. A k tomu bych ještě připojila, pane předsedo, že eh, pokud je o banky a pojišťovny, tam se vlastně, tam se akceptuje rozlišení ve vyhodnocování vlastních zdrojů. Proč pokud eh, chceme dosáhnout úspěchu v oblasti znalosti a školství, eh, Víme, že toto jsou výdaje pro budoucnu investice do budoucnu, které nejvíce potřebujeme, proč nepostupujeme stejně. A další, další věc, eh, vezmeme přístup komise a pakt pro euro, vyvolává to dojem, že tady máme jakýsi parní vás, který bude projíždět všemi členskými státy bez ohledu na jejich sociální model, bez ohledu na jejich výchozí situaci, výchozí stav. Nedomníváte se, že v tom vyhodnocení je třeba zohlednit také ehm, evropské heslo jednotnost v rozmanitosti. E, to neznamená, že bychom přehlíželi chyby, pochybení e, jedněch či druhých, ale je třeba respektovat jejich specifické modely a budovat naše, naše bohatství na základě těchto různých, různých modelů. Je třeba zohlednit eh, odlišný výchozí stav jednotlivých členských států. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Pan Caravaggio z Itálie. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Náš senát v tuto chvíli debatuje o novém návrhu, který se týká státního rozpočtu a také našeho deficitu. 30. dubna by všechny tyto hlavní změny měly být odhlasovány. Tady jde hlavně o systém záruk a také o nový způsob ekonomického plánování. My jsme hovořili také o těch hlavních cílech, které je třeba aplikovat před 30. dubnem. Hovořili jsme také o té důležitosti zavedení přísnějších pravidel pro snížení státních schodků. Hovořili jsme ale také o důležitosti ekonomické vlády, která by měla být také aplikována ještě předtím, než, tyto, než tato pravidla budou odhlasována. Co se týče eh, naší současné práce, tak chci říci, že máme na ní velmi málo času. Mm, potřebujeme větší nebo větší množství důvěruhodných eh, údajů, protože ty údaje, které v tuto chvíli máme, jsou údaje, které se netýkají minulého roku, protože údaje pro minulý rok budeme mít až v dubnu. A z toho důvodu je zcela zásadní, aby parlament měl dobré a důvěryhodné údaje týkající se makroekonomických faktorů, protože nejde o to pouze snížit rozpočty, jde o to za, zavést tu změny na základě správných údajů. From Děkujeme a nyní za Belgii pan van der Borg. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, hebben in... Děkuji, děkuji paní předsedkyně v belgickém parlamentu jsme vedli opravdu velmi dlouhou debatu. V rámci ní jsme se snažili odpovědět na otázku, kterou nám poslal Evropský parlament a došli jsme k velkému koncenzu. Všechny demokratické strany se shodly, co se týče toho hlavního směru. V první řadě bych rád zdůraznil následující. Co se týče rozhodnutí v rámci evropského semestru považujeme za velmi důležitá a byli bychom také rádi, nebo budeme trvat na tom, aby také všechna tato pravidla byla přísně aplikována. V belgickém parlamentu samozřejmě existují různé kontroverzní návrhy, které se týkají například evropských obligací a e, různých jiných finančních e, instrumentů. To znamená, že v některých otázkách jsme se shodli a v některých e, ne. Ale jedna otázka je pro mě zcela ústřední z toho, co zde přednesl pan Van Rompuy. Já souhlasím s tím postojem, že se chceme vyhnout neproduktivní polarizaci, v rámci níž by se Evropská unie stala obětním beránkem různých potřebných opatření. Tak s tím já souhlasím. Samozřejmě musíme se snažit nějakým způsobem vyhnout této neproduktivní polarizaci, ale této polarizaci se vyhneme pouze tehdy, ve chvíli, kdy ta základní strategie evropského eh, semestru se bude zakládat opravdu na těch správných eh, údajích. Tady se opět odvolávám na strategii 2020. To znamená, že ta otázka tuto chvíli stojí. Jakým způsobem budeme postupovat v následujících měsících a jakým způsobem se vyhneme tomu, aby eh, se zopakovalo v podstatě celé to selhání Lisabonské strategie. O tom se zde již hovořil, někdo to zde zmiňoval. Já chci také hovořit o zaměstnanosti a o sociální integraci. Já si sám o sobě nemyslím, že Lisabonská strategie je zcela selhala a že by měla být eh, zapomenuta. Já opravdu nejsem tak extrémně skeptický, ale je pravda, že v určitých eh, oblastech, jako například eh, oblasti růstu, zaměstnanost a tak dále, tak v těchto oblastech nebylo dosaženo kýžených cílů. A co se týče těch výsledků u zaměstnanosti a sociální integrace, tak tady si myslíme, myslím, že, jak se diplomaticky řečeno, můžeme být také kritičtí. Eh, já bych byl rád konkrétnější. Ve chvíli, kdyby členské státy selhaly, to znamená, že by nedodrželi cíly, co se týče výzkumu, sociální integrace, vzdělávání, to znamená, ve chvíli, kdy členské státy toto nedodrží, tak já se ptám, budou sankcionovány? Děkuji a nyní se vracíme do Evropského parlamentu. Jose, prosím, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, pane předsedo rady. Jedna z takových posedlostí našeho Evropského parlamentu je najít správný rámec pro ty návrhy, které, o kterých v tuto chvíli hovoříme, o těch šesti návrzích tedy. A proto ta první otázka. Nemyslíte si, že se nepřekrývají určité návrhy, to znamená například návrhy, které se týkají e, měnové stability a e, jiných Hovořilo se například o soukromé účasti od roku 2013 a jak se vyhneme tomu, aby v podstatě ty cené papíry, které byly vydány před rokem 2013, nebyly v konfliktu s těmi, které budou vydány až po roce 2013. A já navrhuji následující. Politická odpověď členských států by měla být taková, že v podstatě to, co bude přijato v rámci evropského semestru, by mělo být zohledňováno i při hodnocení těch jiných otázek. A já se ptám, neměli bychom v tuto chvíli stanovit podmínky pro kapitál se zohledněním uh, státních dluhů, protože samozřejmě ty státní dluhy v tuto chvíli jsou různé povahy, ale v podstatě nespotřebovávají eh, kapitál. To znamená, ta otázka je, zda by nemělo dojít k degradaci státního dluhu u členských států, které jsou v tuto chvíli v rizikové situaci. Dále, ráda hovořila o možnosti koupy státního dluhu na primárních trzích. Tak já se ptám, zdali toto bude možné také v souvislosti s tou debatou, kterou v rámci Evropského parlamentu vedeme o evropských obligacích. Děkuji. <clears throat> Thank you very much. Uh, Děkujeme. A nyní se dostáváme k Portugalsku. Pedro Duarte má slovo. Obrigado eu cum seria também Děkuji. Já začnu tím, že poděkuji za tuto, tento velmi přímý a analytický projev, který přednesl pan předseda Evropské rady. A já mám dvě velmi konkrétní otázky. První. Můj rakouský kolega se už na to do určité míry zeptal. Má to co dočinění se, sou, se současnou krizí státních dluhů některých členských států. Některé členské státy trpí více, některé méně tímto problémem. A to má samozřejmě také co dočiní s aplikací pravidel paktu růstu a stability, protože tady ty úrokové sazby, já si myslím, že jsou neudržitelné. A já se ptám, zdali v tuto chvíli jsme dosti připravení nějakým způsobem na tuto situaci odpovědět. Dosáhneme nějakého konsenzu, co se týče hlavně evropských obligací. Myslíte si, že ten fond záru, který stanoví určité stropy, nebude stačit, nepostačí na to, aby se zachránila situace některých, minimálně některých členských států? A co se týče paktu pro euro, Tady samozřejmě hovoříme o důležitých opatřeních, které mají posílit naši společnou měnu. A já se ptám, zdali tady existuje také rovnováha mezi koordinování hospodářských politik a specifickými charakteristikami jednotlivých členských států? Myslíte si, že v rámci tohoto paktu se budou respektovat právě tyto specifické rysy jednotlivých členských států? Myslíte si, že bude také respektována suverenita členských států a také institucí, které byly demokraticky zvoleny a měly stanovovat základní pravidla pro fungování trhu každý členský stát se k tomu může postavit jiným způsobem. Pro někoho to může znamenat dobrý koordinační nástroj pro hospodářské politiky, pro někoho to může eh, znamenat, nebo pro někoho, někdo to může vnímat jako nástroj, který se v podstatě vnucuje, nebo vnucuje něco, co stát nechce. Děkujeme a nyní se dostáváme mimo eurozónu. Je to Rumunsko, pan Varion Voskanien. Prosím, máte slovo, já se omlouvám, pokud jsem to nevyslovila správně. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já souhlasím s názorem předsedy Evropské rady. Já se domnívám, že evropský semestr a tento typ koordinace je velice důležitý moment v životě Evropské unie, v našem fungování fiskální konsolidace je nesmírně důležitá, protože uvědomíme-li si, jak to vypadalo v roce 2010, finanční prostředky, které byly absorbovány pro pokrytí rozpočtových schodků a refinancování veřejného zadlužení, tyto finanční prostředky v podstatě snížily investiční kapacity Evropské unie, a to o několik stovek miliard eur. Čili myslím si, že bude pravděpodobně obtížné být konkurenceschopnými s novými, nově rychle nastupujícími ekonomikami, aniž bychom snížili rozpočtový schodek alespoň o polovinu ve srovnání s rokem 2010, aniž bychom snížili náklady potřebné na refinancování. Tři poznámky, pane předsedo. První. Hovoříme zde o koordinovaných rozpočtových politikách v rámci řízení a zprávy hospodářské záležitosti. To je koncept, který mi leží na srdci. Všem musíme se snažit etablovat společné cíle. Společné cíle pro země, kterých fiskální situace je diametrálně odlišná. Například jsou zde země, které mají rozpočtový deficit nad 30 jiné, u kterých je to 50 nebo zde máme země, kterých, u kterých sociální náklady představují 30 v jiných zemích 13 Čili je nesmírně důležité podívat se na to, jakým způsobem budeme schopni vytvářet národní ekonomiky nebo jakými udělíme určitý tvar, aby mohli dosáhnout cíle, společné cíle stanovené v rámci strategie EU 2020. Druhá poznámka, ta se dotýká odborných znalostí, odbornosti na úrovni Evropské unie. Máme na úrovni Evropské unie v současné době dostatečné znalosti, dostatečné dovednosti? Mohl bych vám uvést některé příklady, které jsou propojeny s například s předvydatelností v této oblasti Rumunsko, moje země, v roce 2009 Evropská unie předpokládala asi 5,5% růst, <laughs> ovšem naopak došlo k poklesu asi 7,5%. Čili pokud nebudeme schopni tuto předvídatelnost, tyto prognózy vylepšit, tak si myslím, že bude nesmírně obtížné tím cokoliv udělat. Zároveň se domnívám, že bychom se měli zapojit do oblasti sociálního zabezpečení, vzdělávání a různých sociálních politik aktivnější způsobem. Děkujeme, říká paní předsedající. Bohužel čas běží, pan předseda Fan Rompoy musí odejít. V 10.15 mám zde ještě tři přihlášené do diskuze, čili rovnou se dostáváme k další zelené kartě a to je zástupce Litvy, pan Andrew Kartis, poté to bude Sofie Intveld a Miguel Portáš prosím vás, europoslanci, vím, že to zvládnete za minutu. Pan Audrey Kautis, poprosil abych vás opravdu, abyste byl stručný, poté se nám snad povede získat i odpovědi. Děkujeme. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Nejprve bych rád poděkoval, rád bych poděkoval panu předsedovi, panu Rompojovi za mm, velice jasnou prezentaci jednotlivých myšlenek. Je mi líto, že jsme neměli možnost, že jsme neměli možnost prodiskutovat tyto záležitosti se zástupci našich, našeho národního parlamentu. Já souhlasím, souhlasím s tím, že musíme vzít v potaz specifičnost jednotlivých členských států. Evropské 27 jsou to konkrétní prvky, které se dotýkají bankovního sektoru v jednotlivých zemích. V Litvě například máme model určitých fixních směrných, fixního směrného kurzu, na to nesmíme zapomínat. Pokud bychom vytvořili takový mechanismus, který veme v potaz socioekonomické modely jednotlivých členských států, zda vemete v potaz opravdu i specifičnosti které se dotýkají například právě této konkrétní oblasti, to znamená fixních směrných kurzů v Litvě. Děkuji, děkuji so- Sofy. Ano, děkuji za slovo. Děkuji rovněž. Pane Fan Rompuy, děkuji vám za vaše z vaší prezentaci a děkuji za účast našich kolegů z národních parlamentů. Jsem jistě ráda, že se vás zde mezi námi sešlo tolik. Pokud se podíváme na závěry rady z minulého týdne, rovněž rozpravu, která probíhala v nedávné době, v posledních týdnech, tak osobně jsem zklamána, jsem nesmírně zklamána a zároveň mám veliké obavy, protože upřímně řečeno, tato slova už jsme slyšeli. Tvrdíte, že euro je stabilní, ovšem euro je pouze tak stabilní jako politická vůle, která podporuje stabilitu eura. Tato politická vůle, zdá se, je velice chabá. Nejsme vůbec schopni schopni se dostat na ten striktně mezi vládní přístup. A já velice často hovořím mým návštěvníkům, zde, když máme, řekněme, skupinu 27 lidí a musíte se rovnou zda jim eh, řekněme, vegetariánský sendvič nebo mm, něco se šumkou a, to, a musíte se domluvit jednomyslně, tak prostě nebudete asi mít žád, k obědu nic. Musíte, to znamená, že když budete rozhodovat něčem, co je ještě složitější, tak to prostě nebude fungovat. A přesně k tomu dochází. Evropa stagnuje, přešlapuje na místě a my zde můžeme neustále hovořit o léku, který potřebujeme, který budeme aplikovat, ovšem pokud ten pacient není ochoten spolknout tu pilulku, tak prostě bude neustále nemocný, prostě ho nevyléčíme. A to je určitá určitá krize identity, neustále jsme zahleděni sami na, do sebe a v podstatě svět pro nás nebude, svět nás nebude čekat. čekat. Ano, vidím, že už nemám čas, ovšem jednoduchá otázka na závěr, to je spíše na naše kolegy, kteří jsou zde mezi námi, ale rovněž trošku i směrem k vám. Víme, co členské státy nechtějí, to velice jasné ne, a já bych velice ráda slyšela, co skutečně chtějí a ne všechny členské státy, a spíše pro tu, co chtějí pro tu eurozónu, protože pokud členské státy nepřevezmou odpovědnost za eurozónu a za Evropu jakožto celé, tak prostě k žádnému pokroku nejdojde. Děkuji, Miguel. Dobrý den, eh, Pane Van Rompuy, portugalská vláda minulý pátek na zasedání rady předložil svůj čtvrtý program stability a růstu. Je to program, o kterém se v Národním parlamentu vůbec nedebatovalo. A pan Van Rompuy tady hovoří o tom, jak je důležitá role národních parlamentů. Takže na čem se dohodneme? máte pravdu vy, anebo se podíváme opravdu na to, co se děje ve skutečnosti. Dále, co se týče těch rozpočtových schodků. Na začátku po zavedení eura se hovořilo o tom, že se státní deficit bude kalkulovat jinak. A já se teď ptám, ve chvíli, kdy vypočítáváme deficit, rada nechce, aby dlužní úroky se nezapočítávaly. Proč chcete, aby se to započítávalo? protože tady v podstatě jde o to, abychom chránili státy, které jsou v nejhorší situaci, jako například Řecko nebo Portugalsko protože my se snažíme sice snižovat rozpočet, ale nedaří se nám vůbec snižovat náš dluh. A teď ještě poslední krátká otázka. Jakým způsobem se budete snažit přesvědčit státy, aby využívali fond pro stabilizaci ve chvíli, kdy tady hovoříme o úrocích, které dosahují až 6 hovoříme o snižování mest, ale nehovoříme, nehovoříme o snižování daní. Já se ptám, proč vždycky za to musí platit ti stejní? Děkuji. Já myslím, že řada z vašich slov byly spíše eh, vlastní názory než otázky. Poprosím vás, pane předsedo Van Rompuy, abyste se pokusil v tom krátkém čase zvládnout co nejvíce dotazu. Děkuji mnohokrát eh, za vaše vystoupení. Budu muset eh, sice odpovídat velmi stručně, ale prosím, abyste se nedomnívali, že vaše slova beru na lehkou váhu. Eh, dovolte mi nejprve jednu věc předznamenat. Všichni ti, kdo Evropě či evropským institucím dnes vyčítají, eh, že jsou příliš pomalé, že tedy toho od nás přichází příliš málo a příliš pozdě, tak těm z vás bych rád připomenul, že když jsem se ujal svého úřadu, neexistovalo vůbec nic v této oblasti. Měli jsme pakt stability, který nebyl prováděn, nebyl dodržován a neexistovala žádná makroekonomická kontrola, ani kontrola nad konkurenceschopností, eh, ani nad eh, bublinami, nad nemovitostmi. Prostě nic. Eh, neexistoval ani záchranný fond, ať přechodný či stálý. Bylo možné přijímat iniciativy v parlamentu jinde, ale nikdo to neučinil. Nikdo. A pokud jsme museli jednat tak, jak jsme jednali, bylo to proto, že nic, že se s ničím nepočítalo pro případ krize. Nic nebylo zavedeno. To je tedy první konstatování na adresu těch, těch kdo nás eh, někdy příliš lehkovážně kritizují. Eh, museli jsme přijmout řadu opatření, která minulosti neexistovala. Dále je třeba za každou cenu zabránit tomu, aby se krize opakovala a právě proto jsme přijali strukturální opatření. Strukturální opatření v oblasti hospodářského řízení a zprávy, to je těch šest návrhů komise eh, a jde o eh, také zprávu pracovní skupiny pro ekonomické řízení a zprávu. A teď to můžeme připojit ještě pakt pro euro. Tady jde o strukturální opatření, eh, které mají do situace vnést více zprávy a řízení hospodářských záležitostí, tak aby se krize v budoucnu neopakovala. To je klíčový prvek. A nyní budeme přijímat opatření, či zavedeme eh, mechanismus, stálý mechanismus pro řízení krize po roce 2013, tak aby tedy eh, zpráva a řízení hospodářských záležitostí a eh, případné finanční záchranné intervence byly mm, ošetřeny, abychom měli tedy nastaveny iniciativy, a mechanismy, které nám do budoucna umožní krizi zvládnout a ustát. Prevence krize do budoucna to je tedy naprosto klíčový cíl. Třetí věc. Zda opatření, která byla přijata, budou dostatečná e, pro zabránění krize v eurozóně. Nikoli, nemám na mysli krizi eura, ale krizi eurozóny, protože euro je pevná měna. A zda tedy ta přijímaná opatření budou dostatečné. Já sám jsem byl ministrem pro rozpočet ve své zemi v době, kdy rozpočtová krize eh, dosáhla a dopady, eh, dopady na eh, veřejnou zadluženost byly takové, že dluh dosáhl 135 že, procent, že dostal 135 HDP. A, ale byl nám dán čas v 90. letech i v 80. ale zejména v 90. Eh, jsme měli čas na přizpůsobení se, na přijetí opatření, tak aby financování schodku nepředstavovalo problém. Švédský ministr na poslední radě, Evropské radě, řekl, eh, v skandinávských zemích jsme koncem 80. let a 90. let zažili krizi finanční a hospodářskou a dostali jsme 8 let eh, na to, eh, aby se situace vrátila do normálu a podařilo se nám to. Stejně tak se to podařilo v mé vlastní zemi, čili je na to potřeba čas. A tady skutečně do toho vstupuje eh, nový prvek finančních trhů, které reagují nepřiměřeně Eh, v prvních eh, letech eh, eura finanční trhy vůbec nereagovaly, i když tam byly závažné podkladové problémy. A nyní finanční trhy reagují na sebe menší zvěst a informaci a reagují nepřiměřeně. Proto Evropská komise a pan komisař Barnier přijali sérii opatření, celou škálu iniciativ, v zájmu větší regulace finančních trhů a některých finančních institucí. Rovněž jsme posílili eh, finanční dohled, kontrolu nejenom eh, ve vnitrostátním hledisku, ale i na evropské úrovni. Eh, protože tento iracionální a spekulativní aspekt finančních trhů je třeba vyvážet, vytvořit pro něj protiváhu a také třeba řešit některé excesy, ke kterým dochází ve finančních institucích. Čili i v této oblasti jsme jednali. A nyní stojíme samozřejmě před eh, obrovskou výzvou v oblasti rozpočtové konsolidace, která je nutná, nevyhnutelná, také z důvodu vnitrostátních politických. Eh, eh, samozřejmě je to Evropa, eurozóna, které tak trochu vedou v této oblasti, ale oživit, obnovit konkurenceschopnost, vyčistit rozpočty, to je povinnost každého členského státu. Evropa možná na, tlačí na pilu až příliš, takže to poškozuje její image, ale tyto, eh, tyto kroky jsou nutné eh, i z vnitrostátního hlediska. také proto, abychom zachovali svoji měnu a svůj sociální model. V rámci této rozpočtové konsolidace musíme zachovat investice pro budoucnost. Investice do výzkumu a vývoje, do školství a dalších oblastí. A to je ta zásadní výzva, která dnes čelíme. Ehm, v evropském rozměru potom evropský semestr nastavuje jasný monitoring, přesný monitoring, nejenom pokud je o rozpočtovou konsolidaci a nejenom pokud je o prvky makroekonomického dohledu, ale také pokud je například o strategii EU 2020. Tato strategie musí být zapracována do všech našich snah, tak aby nešlo o jakýsi jednostranný postup směrem eh, ke stále větším úsporným opatřením, ale aby šlo o pochod směrem do budoucna, postup směrem do budoucna. A ten eh, evropský semestr Eh, by se neměl zvrátit v nějaký byrokratický postup. Je třeba je brát velmi vážně, třeba brát vážně tři složky tohoto evropského semestru. Eh, z nichž jedna je eh, konkrétně zaměřena na hospodářský růst a trvalou tvorbu pracovních míst. Mnoho z vás správně hovořilo s důrazem o dodržení nebo přihlédnutí k tradici v jednotlivých zemích při stanovování cílů na evropské úrovni. A proto jsem také od začátku odmítal některé dokumenty které, a některá tvrzení, která se objevovala eh, v tisku, eh, pokud jde o důchodové systémy, od, od mm, důchodový věk 67 let, eh, o systém indexace, o inflaci, to by nebyl správný postup. Jediný eh, správný postup je ten, že stanovíme jasně eh, cíle a způsob, jakým to je prováděno, to už potom ponecháváme na vládách a parlamentech členských států. Samozřejmě komise a další instance, rada, Evropská rada musí ověřovat, zda je těchto cílů dosahováno. Ale způsob, jakým se jich dosahuje, to leží především na členských státech. Samozřejmě třeba provádět koordinace, je třeba monitorovat, je třeba mít možnost uvalovat sankce, dále jsou zde ty různé tlaky, tlak trhu, peer pressure, tedy tlak členských států navzájem, ehm, tlak institucí, ale do značné míry jde o zodpovědnost členských států. Pokud je pak pro euro, eh, tady se to trochu eh, vlastně překrývá, E, se zprávou a řízením hospodářských záležitostí. Já se za to nějak nestydím, překrývá se to, ale proto také říkáme, že celou řadu prvků z paktu pro euro je třeba zapracovat do evropského semestru. A také se s tím počítalo, ale chceme tady už se s tím tady počítalo, ale chceme vytvořit ještě další tlak, kromě těch tlaků, které již existují, a proto se budeme scházet jednou ročně na nejvyšší úrovni, Eh, se zeměmi eurozóny a všemi, kdo se toho chtěli, chtějí účastnit eh, této koordinace. Budeme se tedy scházet jednou ročně, tak abychom na základě doporučení komise vytvořili ještě tento dodatečný tlak eh, protože jsme si vědomi toho, že máme společnou měnu a potřebujeme hospodářský rozvoj, který se ubírá stejným směrem a potřebujeme hospodářskou politiku, která samozřejmě nebude totožná ve všech členských státech a která je v zásadě orientována stejným směrem. Zda toto všechno postačí, zda stálý mechanismus eh, pro řešení krizi eh, bude stačit, eh, bo, buďme realističtí. Mechanismus, ta facilita, kterou máme nastavenou dnes, byla využita pro objem 17 miliard Máme 250 miliard, které jsou eh, bezprostředně k dispozici a 440 miliard bude k dispozici poté, co bude pakt eh, zaveden. V tom není problém, skutečně v tom nevězí. Je třeba eh, přizpůsobit hospodářskou situaci v některých členských státech, prakticky ve všech. A pokud bude zjištěna nějaká bezděčná potřeba pomoci, bude zde možnost zasáhnout. Eh, počítalo se s pomocí Řecku, v Lisabonské smlouvě eh, to nebylo vůbec zakotveno, nebyla tam vůbec obsažena eh, opatření, která byla zavedena v prvním desetiletí eura a všechno jsme to zvládli a stabilizovali jsme situaci eura. Vždy učiníme maximum. Ale a v tuto chvíli tedy finanční prostředky proto nechybí. A poslední věc, eh, někteří z vás si právem stěžovali eh, na dopady úsporných balíčků, úsporných opatření. Je třeba, aby to bylo rovnoměrně rozloženo v rámci každé země, čili aspekt eh, sociální rovnosti v rámci nebo v souvislosti s rozpočtovou konsolidací, to je aspekt, který je zcela klíčový. Já pocházím ze země, která Eh, začátkem 80. let eh, eh, měla deficit ve výši 15 to znamená dnešní či včerejší řecký schodek. A myslím, že se nám podařilo díky nejrůznějším koalicím, koalicím nejrůznějšího druhu, uplatnit sociální přístup, kterým jsme překonali rozpočtovou krizi. Čili je to možné, je to proveditelné. Zda jsme vždy dokázali zachovat a dostatečně ošetřit oblasti, které jsou klíčové pro budoucnost, pro budoucí růst. Ne, to není, e, tak tomu nebylo a to je tady důležité při rozpočtové konsolidaci. A vždy je důležitý aspekt sociální rovnosti, sociální aspekt. A také jsme občanům ukázali, že tedy je třeba provést eh, tuto adjustaci, toto přizpůsobení, i když je to v současné době tvrdé a některé země samozřejmě trpí, ale jde o to v dlouhodobém hledisku zachovat sociální model, nikoli je zničit. Čili veškeré tyto snahy jsou zaměřeny na to, abychom nakonec dokázali zachovat evropský sociální model, nikoli jej destruovat, to opakuji. A proto tedy implementace těchto věcí eh, sebou nese zásadní prvek odpovědnosti členských států. My sice stanovíme ty širší eh, hospodářské cíle, rozpočtové cíle, cíle v oblasti strukturálních reform, ale pokud je o samotnou implementaci, ta samozřejmě eh, se dá klíčovou eh, roli a to je na jednotlivých členských státech. Ovšem komunitární metoda eh, je mechanismus, který umožňuje vyvíjet tlak tak, aby členské státy, které eh, nebudou dostatečně disciplinované, přitom ta disciplína svědčí v jejich prospěch a ve prospěch všech, tak eh, tady musí existovat možnost tyto členské státy sankcionovat, tak, aby se všichni obírali stejným směrem, samozřejmě při maximálním zohlednění eh, kompetencí a situace jednotlivých členských států. Tolik tedy ode mne jako reakce na vaše zajímavé a relevantní a vaše zajímavá a relevantní slova. Děkuji. Děkujeme. Já vím, že už mezi námi nemůžete zůstat, dokonce jste zůstali déle, než bylo možné a musíte stihnout letadlo, čili děkujeme a budeme pokračovat za chviličku. All right, don't relax too much because we are going to move straight on. Takže budeme okamžitě pokračovat. A dostáváme se okamžitě k dalšímu bodu na našem dnešním programu, a to je dialog eh, mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty o evropském semestru. Máme zde panel čtyř předsedů výborů vnitrostátních parlamentů. Je to pan Kleine, pan Vanderbuk, Kasuak a Štumfol. A rovněž čtyři zpravodaje, kteří se zabývají balíčkem v oblasti zprávy ekonomické záležitosti. Prosím ty z vás, kteří nás opouštějí, aby nás opouštěli opravdu potichu, protože ztratíme, pokud tomu tak nebude, tak ztratíme více času. Čili, jak to bude vypadat? Všichni členové panelu vystoupí na pět minut, poté bude možnost klást dotazy a ráda bych vám ještě jednou připomněla, budete-li se chtít přihlásit do diskuse, je to modrý, modrý papír. Takže pokračujeme dle našeho dnešního programu. Ještě jednou vás prosím o klid. Je to opravdu není příjemné pro členy panelu. Samozřejmě, že to není. Eh, můžete si samozřejmě promluvit s náma, ovšem ne v, mm, přes eh, naše vystoupení. Čili bude to První bude pan Klein, který je předsedou výboru pro rozpočet veřejné finance z Polského senátu. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hmm, Před chviličkou jsme se věnovali velice zajímavé rozpravě, velice zajímavé rozpravě společně s panem Van Rompojem. Je to debata, která zahájila mm, rozpravu o eh, evropské strategii a evropském semestru. Naše rozprava zapadá do meziparlamentních diskuzí, kterých cílem je eh, podívat se, analyzovat eh, dopady ekonomické a hospodářské krize. Vidíme, že je to období, které volá po určitém zamyšlení, podívat se na to, jaká bude budoucnost, protože naši občané se domnívají, eh, ohledně ekonomické a hospodářské krizi, která, mm, která proběhla po pádu banky Lehman Brothers je záležitosti, která neustále probíhá, i když podle optimistů vidíme určitý, určitou, určitý růst nebo první příznaky, první známky růstu, ovšem je to růst nesmírně křehký. Proto se domnívám, že je důležité abychom dokončili všechny ty ostatní prvky, které jsou nesmírně důležité pro aplikaci Evropské strategie pro rok 2020. Je nesmírně důležité podívat se na všechna omezení, rozpočtová omezení na národní a zároveň na evropské úrovni. Samozřejmě, že mm, veřejné finance vyžadují zásadní reformu. Zároveň je zde zapotřebí určitá vize, odvážná, odvážná vize, která se dotýká finančních možností, které máme k dispozici a zároveň se podívá do budoucna. To znamená, chceme dosáhnout růstu, ekonomického růstu a snížení nezaměstnanosti. Lisabonská strategie, všichni o tom víme, byla, urči, byla mm, opravdu fiaskem. Proto potřebujeme určitý holistický přístup mm, ve světle konkurence ze strany třetích států, Číny, mm, Spojených států amerických, jak pokračovat, jakým způsobem ehm, si vést v tomto období, které je čím dál tím více konkurenčnější. Vidíme, že nemáme dostatek finančních prostředků. Pokud jde o evropský rozpočet pro 2014 až 2020, je jasné, že to bude rozpočet, který nebude odpovídat veškerým potřebám, které máme, veškerým cílům, které chceme realizovat. Čili máme zde určité obavy, pokud jde o realizaci ekonomických politik na straně členských států na základě doporučení, se kterými přijde Evropská komise. Nehovoříme zde o finanční stabilitě, hovoříme spíše mm, o určitém, mm, hovoříme zde o, o boji proti eh, chudobě. To jsou záležitosti, které jsou nesmírně, nesmírně závažné strategie pro rok 2020, Evropská strategie pro 2020 je v podstatě minimalistickou strategii a vidíme ehm, na straně členských států, dokonce i v této jednoduché strategii, že bude velice důležité, velice obtížné pro některé členské státy dostat těmto cílům. Měli bychom využít konkurenčních možností, které před námi stojí, využívat eh, finanční prostředky, které budeme mít k dispozici o kterých hovoří Evropská komise. Například e, jsou zde různé politiky, konvergence, politika, země, zemědělská politika, to jsou zásadní oblasti. Musíme snížit rozdíly, které zde ještě přetrvávají mezi jednotlivými členskými státy. Osobně si myslím, že musíme vzít v potaz veškeré možnosti, které Evropa představuje. Nesmíme akceptovat Evropu, dvourychlostní Evropu, dokonce i když se podíváme na ostatní ukazatele, týkající se jednotlivých členských států, růst HDP v jednotlivých členských státech a Mm, vidíme velice jasně, že ty rozdíly rostou, že se rozšiřují. A to právě podle mého názoru volá po větší konvergenci. To je podle mého názoru nezbytné pro dosažení určité um, vícestupňové solidarity v rámci Evropské unie. A zde nehovořím o nějakém altruismu, hovořím o nezbytné podmínce pro přežití v této oblasti, pro přežití jakožto celek, jakožto unie. Jaké jsou v této oblasti nové prostředky, pokud jde o zprávu a řízení ekonomických záležitostí. Především je to otázka dohledu nových institucí. Osobně se domnívám, že ze strany Evropské komise došlo k velice jasnému postupu. Jsou zde samozřejmě nové, mm, nové výzvy, nové požadavky, ovšem ty mohou podle mého názoru představovat určité zpomalení um, hospodářské soutěže. V některých členských státech hovoříme o tom, teda o, no, o, víme, že autorizovaný nebo povolený deficit eh, je na úrovni 3%. Ovšem nesmíme zapomínat na to, jak to vypadá ve Spojených státech amerických. Možná bychom měli využívat mnohem větších prostředků pro záchranu některých konkrétních sektorů, když se podíváme například Spojených států amerických. Vidíme, že i u nás v některých členských státech bychom mohli postupovat podobně. Polsko například, země, která nepatří do eurozóny, nebo ostatní země musí postupovat na základě omezených fiskálních pravidel. Musíme snížit naše schodky a e, v rámci našich národních rozpočtů. O to se samozřejmě snažíme, ovšem to bude mít za následek různá omezení v jiných oblastech. Pokud jde o rozpočtové výdaje v Polsku, tak to jsou fixní, stanovené, přesně stanovené výdaje a my, musíme, my se musíme snažit o tyto rozpočtové škrty, eh, například i v oblasti vzdělávání, v oblasti výzkumu, eh, v oblasti vývoje, čili hm, tato rozpočtová omezení na straně členských států poté mm, povedou k velice zásadním problémům. I přesto si myslíme, že rozpočtová disciplína je jedním z nejdůležitějších úkolů, nej, nejdůležitějších výzev, kterým čelí vlády a parlamenty jednotlivých států. Zároveň dovolte, abych uvedl několik příkladů. Polsko. V loňském roce společně s devíti dalšími členskými státy požadovalo o jasná řešení, fixní řešení, například pokud jde o transfery částek či finančních prostředků, které by mohly být využity eh, pro eh, důchody, aby, aby mm, jsme nezohledňovali tyto částky. Ehm, všem samozřejmě každá, každá členská země je v jiné finanční situaci, musí řešit eh, svou situaci mm, způsobem, který je mm, typický pro tu kterou konkrétní situaci. Pozitivně vnímáme některé iniciativy, které se dotýkají makroekonomické řízení na úrovni členských států. Evropský semestr podle našeho názoru by v tomto ohledu mohl hrát velice důležitou roli a pokud jde o spolupráci Evropského parlamentu nebo pokud jde o, o spolupráci parlamentu s jednotlivými vládami, tak samozřejmě například u nás dochází k, k téměř každodenním důležitým kontaktům. V současné době se nacházíme na samotném počátku procesu evropského semestru a já si myslím, že není dobré, abychom zaváděli příliš, příliš přísná e, pravidla, protože by to bylo předčasné. E, právě, co je nesmírně důležité v tomto ohledu, je spolupráce jednotlivých aktérů. Děkuji. Abych to jenom trošku vysvětlila Eh, říká paní předsedající, původně jsme umožnili sedmiminutové eh, vystoupení, nyní jsme to snížili na pět, čili samozřejmě, že je to velice obtížné nyní. Pane Van Bruku, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak bylo již eh, řečeno, v belgickém parlamentu se odehrávala velmi dlouhá diskuze týkající se vašich otázek. Na začátku byl tento postup nový i pro nás. Ale v tuto chvíli si myslím, že mohu říci, že tato debata byla opravdu obohacující. Došli jsme opravdu ke, ke konsenzu všech demokratických stran a také jsme vypracovali velmi dlouhou odpověď. Pro nás je velmi důležité, aby evropský semestr a economic governance byly součástí strategie, která se zabývá nebo zaměřuje na růst a stabilitu zároveň, ale také strategii, která je velmi vyvážená a vyrovnaná. Preventivní faktor je velmi důležitý, to znamená vyhýbání se možným krizím. A právě ten preventivní faktor je něco, o čem bych rád hovořil. My máme takový dojem, jako kdyby některé prvky, které jsou důležité pro debatu o finančním trhu, nebyly již zmiňovány na dostatečné úrovni. Například rozdělení mezi aktivitami spořitele na jedné straně a na druhé straně eh, ty rizikovější aktivity obchodních bank. Myslíme si, že v USA je ten pokrok v tomto směru daleko rychlejší. Ve chvíli, kdy nebudeme schopni udělat tento rozdíl mezi obchodní bankou a klasickou spořitelnou a jinými aktivitami, pokud tedy to nebudeme chtít zavést do našich systémů, tak si musíme uvědomit, že budeme potřebovat jiná opatření. A tady opět se zmiňuje Bazilijská umluva 3, také co se týče dalších eh, dokumentů nebo pravidel pro banky ve chvíli, kdy banky eh, kombinují různé aktivity, to znamená spořící aktivity s jinými daleko riskantnějšími aktivitami. My víme, že v Evropském parlamentu se obazily tři velmi uh, Eh, intenzivně hovořilo. Hovořilo se také o těch strukturálních problémech v rámci bankovního sektoru a myslíme si, že my si musíme uvědomit, jaké jsou naše hlavní cíle pro strukturální změny eh, v bankovní oblasti. Jak jsem již říkal, v USA je ten pokrok, pokrok daleko rychlejší a ta rozhodnutí jsou daleko eh, zásadnější. Dále, co se týče podpory hospodářského růstu, v našem dokumentu hovoříme o prohloubení integrace evropského vnitřního trhu, hovoříme také o zprávě Monty. A mm, chci říci, že pro nás je ještě velmi důležité, aby existovaly nějaké konkrétní impulzy pro hospodářský růst, hlavně z oblasti e, výzkumu a vývoje. Já vím, že je to trošičku kontroverzní, ale my jsme získali většinu. My si myslíme, že financování e, přeshraničních opatření s pomocí také evropských obligací je opravdu tím správným eh, řešením. Protože tady máme půjčky pro mechanismus, který musí být samozřejmě dobře strukturován. Tady jde samozřejmě o to, aby se tady nesnižovala zodpovědnost členských států, ale proto si myslím, že najdeme řešení. Také se odkazujeme na situaci ve finančním sektoru a také se odkazujeme na tu myšlenku možnosti zdanění finančních transakcí. Co se týče evropského semestru, tak já jsem to již eh, říkal. Eh, my si myslíme, že ta dohoda musí být opravdu co nejpřísněji dodržována. Podle našeho názoru, nicméně musí docházet k jasné aplikaci, která se bude zakládat na jasné vizi strategii 2020. To znamená, že tady nelze zohledňovat pouze výzkum a vývoj, je třeba se zaměřit na, i na oblasti, jako je například školský systém, musíme se zaměřit také na zlepšení kvality e, pracovních míst, na sociální integraci a to hlavně proto, aby Evropská unie byla důvěrná důvěryhodná. Je důležité, aby doporučení v rámci Economic Governance a v rámci strategie 2020, aby to byla doporučení, která se nebudou týkat pouze rozpočtové disciplíny, která se nebudou týkat pouze konkurenceschopnosti, co se týče mzdových nákladů, ale aby šlo také o e, snahy v rámci výzkumu vývoje, vzdělávání, zaměstnanosti a sociální integrace. Takže to by v podstatě bylo všechno ze strany belgického parlamentu. Děkuji. E, ne. Děkujeme. A dalším na našem dnešním programu, a já se omlouvám, my jsme to, jak se napsali špatně na programu, je to pan Kahuza který vystoupí jako další. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval za možnost naší účasti mezi vámi, na možnost zapojení se do vaší práce. Domnívám se, že tato spolupráce je nezbytná. Je pravda, že všichni se budeme hrát určitou roli. Každý má určitou legitimitu. Evropské instituce samozřejmě mm, se rovněž zabývají tímto veřejným zadlužením, které mm, vidíme u evropských zemí. A samozřejmě řešení musí být pertinentní řešení. Tato řešení, která se budou připravena, musí probíhat ovšem na základě spolupráce s, evropský, s národními parlamenty. A právě proto si myslím, že je taková rozprava tohoto typu nesmírně důležitá, abychom se zájemně pochopili, abychom přišli opravdu s efektivními řešeními, která budou akceptovatelná. No Dovolte několik slov, naši náš pohled, pokud jde na evropský semestr, a já bych se věnoval několika bodům, o kterých už hovořili naši kolegové do roku 2010. My jsme parlamentu předložili určité, toho mm, hovořili jsme teda o všech těch závazcích ze strany Evropských komisí, poté, co se tomu věnovala Evropská komise, to znamená, byl to určitý program stability, byly tam strukturální reformy, národní reformní programy, které měly být přijaty a to si myslím, že v rámci těchto diskuzí v našem národním zhromaždění se projevilo jako nesmírně důležité. Tento program eh, byl založen na určitých hypotézách, cílech, museli jsme eh, to zapojit do našich, na, do našich výročních programů, tak abychom to mohli využít jako jakýsi referenční bod, který by využili naši poslanci. To znamená, že by to byly pouze indikativní určité ukazatele, nic eh, povinného. My jsme se podívali i na tříletý program financování, program stability, eh, ovšem to není jediná záležitost. Přijali jsme dva programy, jeden v roce 2009, na který měla obrovský dopad finanční krize a poté v prosinci 2010, který se dotýkal období 2010 mm, eh, až 2014 tam ehm, vláda musela předložit parlamentu ehm, do 15 dnů program stability, poté co to předložila evropská, e, evropská úroveň. A myslím si, mám pocit, že náš opravdu, že jsme, na naši Franco, e, že jsme u nás ve Francii opravdu velice aktivní zapojení do této záležitosti společně i s evropskými partnery na evropské úrovni se snažíme neustále angažovat. Pokud jde o e, rozpočtové záležitosti, my chceme přijít z rezolucí na základě stanoviska Evropské komise vytvořit určitý lepší systém koordinace, určité zvážení celé záležitosti na národní úrovni, v našem národním shromáždění a zároveň i na evropské úrovni. Pokud jde o finanční záležitosti, to je nesmírně důležité, musí to projevit v jednotlivých programech 27, musí to být záležitosti, které se dotýkají ekonomických záležitostí, finančních závazků na finančních trzích na straně národních států. Čili jde o propojení mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Ovšem, jak to můžeme provést? Musíme, samozřejmě, že nikdo nechce, aby došlo k zasahování ze strany Evropy nebo ostatních národních parlamentů, pokud jde o národní rozpočty. Pokud chceme spolupracovat na tomto poli, každý národní parlament samozřejmě na základě hlasování většiny vyjadřuje názory, které se dotýkají um, ehm, programu, které předložila vláda. A právě proto já si myslím, že ten cíl um, našich národních ehm, výborů na národní úrovni by, si, by spíš měl provádět určitou výměnu osvědčené praxe, určité schůzky, kde by se hovořilo o určitých lekcích které, nebo určitém ponaučení z této oblasti, podívat se na e, národní specifika, e, diskutovat národní e, specifika. Někteří kolegové už se o tom zmínili. Dále jsou to samozřejmě schůzky eh, předsedů výborů eh, národních parlamentů, které se zabývají, zabývají rozpočty. To si myslím, že je velice důležité. Jakmile budeme znát hlavní směry ohledně stability, ekonomického vývoje, tak to je velice důležité, abychom poté organizovali schůzky, které by rozšířily rozpravy, které se dotýkají národní úrovně. Dovolte ještě několik bodů. Já vidím, že už jsem překročil čas, který mám k dispozici. Ovšem, Pan Van Rompuy hovořil o tom paktu, který má stanovit eh, určité metody, určité, určité, určitá specifika, určité cíle. Každý stát bude muset dosáhnout konkrétních cílů v, tom, v této oblasti. Rozhodnutí, které se dotýká určité monetizace, alespoň některé, alespoň části eh, státních dluhů, to si myslím, že je velice dobrý postup tím bychom mohli zabránit spekulativnímu přístupu, v, eh, především v období krize, pokud jde o státní dluhy, státní zadlužení. A proto jsem nesmírně rád, že někteří národní poslanci národních parlamentů hovoří i o uplatňování daně z finančních transakcí. Některé mm, samozřejmě, že to záleží na jednotlivých mm, parlamentech, pokud jde o státní dluhy, pokud jde o, mm, o určité spekulativní obchody. Samozřejmě, že to vyžaduje e, většinu, většinový přístup, tak abychom zabránili spekulativnímu přístupu v období krize. Děkuji vám za možnost vystoupit a ještě jednou se omlouvám, že jsem překročil čas, který jsem měl k dispozici. Děkuji. Ano, tady byl trošku problém v tom, že vám ehm, neběžel, čas neběžely stopky, vlastně jste až to tolik nepřetáhl. A nyní ta pan Štumvo, Štumfol, prosím. Paní předsedkyně, Dámy a pánové, v první řadě bych rád poděkoval za toto zasedání, které dovoluje setkání eh, národních poslanců s poslanci Evropského parlamentu. Myslím si, že to je něco, co bude v budoucnosti dále důležitější a důležitější. E, je to důležité hlavně protože spousta věcí v rámci evropského semestru v podstatě se stane z odpovědností národních parlamentů. Víme, že strategie 2020 bude úspěšná pouze v tu chvíli, ve chvíli, kdy národní státy budou připraveni, e, připraveny prvky strategie 2020 aplikovat do svých zákonů. Co se týče Rakouska, eh, tak eh, my naprosto podporujeme tento strategický trojuhelník, to znamená konsolidace rozpočtu, eh, strukturální reformy a poté impulzy pro růst a jistá zaměstnanost. To, to jsou věci, které jsou velmi úzce propojené, protože potřebujete dobrou strukturu na to, aby byl rozpočet konsolidovaný a bez konsolidovaného rozpočtu samozřejmě nebudete moci zajistit dostatek pracovních míst na pracovním trhu. My moc dobře víme, že tyto výzvy, tato strategie a tyto výzvy jsou daleko jaksi zásadnější nebo větší než vůbec jaksi boj pro té, pro, proti té samotné eh, krizi. Samozřejmě, že se můžete politicky dohodnout na tom, eh, kolik miliard se bude investovat, ale je daleko těžší najít nějaký, nějakou dohodu o tom, jak vůbec celý ten eh, rozpočet bude strukturován. Eh, samozřejmě my se musíme snažit posílit konkurenceschopnost Evropy a její hospodářskou sílu. My jsme se v podstatě dostali do takové té hm, sandvičové pozice. To znamená, že jsme někdy mezi Čínou a Brazílií a je pravda, že musíme najít nějak rakouskou cestu. Co se týče Rakouska, tak jak jsem již eh, říkal, tento strategický trojuhelník je již součástí naší státní hospodářské politiky. A některé z těch cílů, které stanovuje evropský semestr, jsme v podstatě již aplikovali do našeho zákonu. My jsme v podstatě zač- změnili i náš rozpočtový zákon, který eh, byl, bylo třeba v podstatě změnit. A my jsme v podstatě pro roky 2009 až 2013, pro tyto čtyři roky, stanovili jasné eh, stropy, to znamená šlo o to nějakým způsobem zbrzdit růst dluhu a tak dále. Eh, to znamená, že ta, my v tuto chvíli se bavíme o období rozpočtovém pro rok 2014 až 2015. Co se týče tedy těchto eh, stropů, tak ty jsou samozřejmě propojeny i eh, s velkou flexibilitou. To znamená, ve chvíli, kdy nebude dosaženo stropu, tak eh, bude možno s těmi prostředky nějakým způsobem i hýbat. To znamená, že ten manevrovací prostor se zvětšil. Jak jsem již říkal, eh, my jsme si také odsouhlasili ten nový rozpočtový zákon, to znamená, že po roce 2013 bude již eh, plně eh, platit. To znamená, že my se budeme hodně zaměřovat na ten output, na ty naše výstupy. Samozřejmě, že ty výzvy budou pro nás, pro všechny, kteří eh, budou muset tyto nové zákony aplikovat velmi velké. To znamená, že v tuto chvíli probíhá eh, velká řada školení a my samozřejmě velmi úzce spolupracujeme také s naším kancelářstvím každém případě ale jsou to cíle, které se snažíme v tuto chvíli plnit, které jsou i součástí, jak jsem již na začátku říkal, eh, součástí evropského semestru. Doufáme, že tedy eh, my budeme na ty výzvy, které sebou přináší evropský semestr, dobře připraveni. Co se týče toho rozpočtového rámce pro následující čtyři roky, tak eh, jak jsem již říkal, o tom eh, v tuto chvíli eh, debatujeme. My ve chvíli, kdy ty debaty skončí, tak všechny ty výsledky samozřejmě také předáme Evropskému parlamentu. Dva body, které jsem ještě chtěl eh, zmínit. Jsme ve chvíli, kdy spousta států se snaží nějakým způsobem zavádět eh, rozpočtové úspory. V tuto chvíli si proto myslím, eh, že by bylo naprosto iluzorní si myslet, že evropský rozpočet by mohl být rozšířen. V tuto chvíli tedy máme tu možnost, i když vím, že některé státy, dva, tři státy jsou proti tomu, ale máme v tuto chvíli možnost zavést daň z finančních eh, transakcí. Já si myslím, že v tuto chvíli jsme opravdu připraveni eh, na tom eh, pracovat. Co se týče dále paktu konkurenceschopnosti, tak je jasné, v čem spočívají ty nejcitlivější body. Nicméně si myslím, že můžeme dojít k nějakému minimálnímu koncenzu. Já si myslím, že tady eh, si musíme uvědomit, že důchodový věk musí být eh, zvýšen ve chvíli, eh, kdy v podstatě průměrný věk našich občanů se zásadně zvyšuje. Já si také myslím, že nestačí, abychom se takto v tomto fóru setkávali pouze dvakrát, třikrát do roka. Ta spolupráce mezi národními a Evropským parlamentem by měla být častější. Děkuji mnohokrát a nyní naši čtyři zpravodajové v Evropském parlamentu k tomuto balíčku. Eh, je to tedy ten balíček šesti opatření. Eh, nejprve dám slovo panu Fejovi. Děkuji, děkuji ti, Sharon. Pro mě je opravdu velkou ctí, že se mohu účastnit této schůzky. Šest let jsem byl poslancem portugalského parlamentu. A v tuto chvíli si uvědomuji, že zažíváme značnou změnu změnu v souvislosti s tím, jakým způsobem národní parlamenty hovoří o evropských otázkách a také v souvislosti s důležitostí, kterou jim přikládají. Tento balíček se skládá ze šesti legislativních návrhů, které obsahují některé novinky. A z čeho tento balíček vychází. Vychází z, té, z toho předcházejícího období, z té krize a ze snahy Evropské unie nějakým způsobem se této krizi postavit. Šlo o to také nějakým způsobem zvýšit důvěryhodnost paktu stability a růstu. To znamená, že musíme ještě jednou definovat, eh, co je to dluh. To znamená, že musíme jasně se také postavit k nerovnováhám eh, v makroekonomické oblasti. Musíme tedy ještě jednou přehodnotit naše rozpočty. A je také velmi důležité, aby v tuto chvíli existoval nějaký systém podnětu a impulzu, který by byl ale také doprovázen systémem sankcí. Eh, v parlamentu se odehrála spousta inovativních debat došlo také k setkání šesti přenášejících a chci říci, že Evropský parlament eh, chce víc než to, co nám bylo v tuto chvíli předloženo. Eh, my jsme se setkávali a debatovali o současné situaci a chtěli jsme Eh, také zohlednit všechno to, co se děje mimo Evropský parlament. Jsme si jistí, že ve chvíli, kdy naše tato práce skončí, tak Evropský parlament bude hovořit svým vlastním hlasem. Hlasem, který je hlasem pouze Evropského parlamentu a který se týká právě těchto otázek. Evropský semestr v rámci tohoto balíčku hraje opravdu zcela zásadní roli. A právě v institucionálním kontextu chci říci, že potřebujeme cíl. To znamená, že se nemůžeme omezit pouze na prostředky. Musíme také přemýšlet o tom, jaké jsou naše cíle, jaký je ten účel. A proto pakt, pakt stability se, z paktu stability se stává stále více a více pakt růstu. A stále více států, jako například Portugalsko, jsou se, se snaží v podstatě odpovídat na tuto krizi úspornými balíčky. To znamená, že si musíme uvědomit, co čeká vlastně naše hospodářství ve chvíli, kdy hovoříme o takovýchto návrzích. Samozřejmě je velmi důležité, aby eh, rozpočty, eh, dluhy a deficity byly v pořádku, ale zároveň také potřebujeme nějakou perspektivu pro konkurenceschopnost našeho hospodářství. A samozřejmě ale vědomi rozdílných potřeb jednotlivých států, protože některé eh, ekonomické systémy budou potřebovat větší strukturální radikální změny než eh, druhé. A z toho důvodu také potřebujeme více koordinace, více koordinace na evropské úrovni a proto potřebujeme také fungovat a koordinovat se na evropské úrovni. A z toho důvodu také ta řešení v současné konjunktuře jsou samozřejmě um, složitá, ale my tuto krizi musíme přeměnit v příležitost. A co se týče role národních parlamentů a jejich vztahu k Evropskému parlamentu, ten náš vztah by měl být opravdu co nejintenzivnější. Co se týče například dokumentu z eh, stability a růstu, tak to je v každém případě dokument, který, o kterém by se nemělo hovořit pouze tady v Evropském parlamentu, ale také v národních parlamentech. Nemělo by se o něm pouze hovořit, ale mělo by se o něm také hlasovat. To jsou dokumenty, které by neměly být jednoduše předkládány vládou, aniž by předtím byly eh, prodebatovány v národních eh, parlamentech. Já tedy doufám, že v budoucnosti se budeme lépe koordinovat, budeme se více shodovat na našich společných cílech a opravdu doufám, že národní parlamenty tady svoji úlohu zvýší. Děkuji mnohokrát. A nyní Elisa. Muito obrigada, Sharon. Eu começo exatamente onde o meu colega Diogo Feio. Děkuji, Sharon. Já v podstatě pouze navážu na pana Feju. Evropský semestr je to téma, kterým se zabýváme v tuto chvíli. A bude to pro budoucnost velmi důležitý nástroj, který bude posilovat koordinaci mezi plány různých členských států a bude sloužit také k tomu, aby v rámci každého členského státu existovala koherentnost mezi různými programy, které probíhají eh, v těch daných státech a bude to koordinace, která také zajistí, aby ty cíle byly shodné s evropskými cíly. My nechceme, aby tady šlo o nějaký nástroj, který bude pouze vnucovat nějaká, nějaké evropské směrnice členským státům. Nemůže to být ani nástroj, který bude někomu vnucovat eh, zodpovědnosti v souvislosti s jejich vlastní národní strategií. To znamená, že ve chvíli, kdyby to měl být takový nástroj, tak by nám asi moc obohacení nepřinesl. Ale my v tuto chvíli máme příležitost, opravdu historickou příležitost zavést daleko vyšší účinnost pro pakt stability a růstu. Celkově také získat lepší analýzu schodků a státních dluhů. A to si myslím, že je velmi pozitivní prvek. Nicméně ale nesmíme zapomínat na to, že stále existuje to e, riziko, že by se tento balíček stal pouze balíčkem e, sankcí. To nechceme, to nemůžeme dovolit. Nechceme, aby tyto legislativní návrhy se jednoduše staly jenom e, sankčním balíčkem ve chvíli, kdyby členské státy nedosahovaly například makroekonomické rovnováhy rovnováhy. To znamená, že jde o to podívat se na ty návrhy, které předložila eh, Evropská komise. Eh, obsahují některé prvky nebo některé osy, u nich již dochází ke schodě. A musíme být velmi bdělí, protože tento legislativní postup v různých fázích aplikace bude muset počítat s podporou podporou občanů eh, poslanců národních parlamentů. Já sama jsem spravodajkou pro nástroj, který se zabývá makroekonomickou nerovnováhou. Jde v podstatě o legislativní text a jde o způsob koordinace všech nových elementů nebo prvků, o, kterém v tuto chvíli, o kterých v tuto chvíli hovoříme v souvislosti eh, s pakty pro konkurenceschopnost a euro. Co se týče konkurenceschopnosti různých členských států, tak se musíme snažit všechny tyto prvky nějakým způsobem eh, sjednotit sjednotit ty prvky, které v tuto chvíli mají již nějaký mezivládní základ a tyto prvky musí být nějakým způsobem sladěny s, rábce, s rámcem hospodářského řízení a zprávy. Proto národní parlamenty a Evropský parlament musí pracovat na společných ukazatelích tak, abychom tímto mohli skompletovat výklad všech základních cílů, které se týkají hlavně schodků a dluhu. Je třeba také zohlednit situaci členských států. Je třeba se podívat na současnou ekonomickou eh, situaci a to z toho důvodu, že musíme zajistit udržitelnost těchto strategií do budoucnosti. Třetí bod, který v podstatě zaručí tuto soudržnost, je tento třetí bod, makroekonomická vyváženost. Musíme si uvědomit, co budeme chtít eh, dosahovat nebo čím dosáhneme sankcí, protože nebudeme moci sankcionovat členský stát, pokud nedosáhne nějaký velmi komplikovaný cíl. Jde v podstatě o to, aby byl členský stát sankcionován ve chvíli, kdy nevyvinul snahy tohoto cíle eh, dosáhnout, nebo ve chvíli, kdy by mělo dojít k podvodu. To znamená, že bude sankcionován za to, že nedosáhl, ale za to, že nevyvinul snahy k tomu, aby to ho dosáhnout. To znamená, že tady nesmíme uplatňovat tyto sankce opravdu slepým e, způsobem. Musíme si uvědomit, čemu čelí každý jednotlivý stát a ta analýza členských států by měla být symetrická. To znamená, že členské státy, které e, mají určité e, rozpočtové schodky a které nemají různé, nemají schodky, musí být státy, které budou všechny na, té, na tom stejném základě začleněny do jedné debaty. To znamená, že jde o to, aby všechny tyto ukazatele, které budeme používat, musíme používat proto, abychom zjistili, jaká existuje propojenost mezi jednotlivými členskými státy a proto musíme znát, jaký manevrovací prostor existuje v každém jednotlivém státě, protože určitý manevrovací prostor může být v podstatě příliš malý na to, aby tam mohla být přijímaná opatření, která mohou být ale opět přijímaná v jiném jiném státě. To znamená, že ta příležitost, kterou v tuto chvíli máme, je příležitost, kterou opravdu musíme využít. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně, děkuji vám všem eh, za to, eh, že jste dorazili. Často jste dorazili dlouhou cestu a jsme rádi, že jste eh, k nám přijeli na toto diskusy. Existují dva důvody pro hlubší spolupráce. Jednak právní důvody spojené s Lisabonskou smlouvou, jednak věcné důvody spojené s krizí. Eh, já bych se ráda stručně dotkla eh, právních aspektů. Eh, tady bych vám zase ráda řekla, že v Lisabonské smlouvě bylo vše posíleno, všichni jsme byli posíleni, jak role národních parlamentů, tak také ale rozsah spolurozhodování se rozšířil a Evropský parlament prostě jen chce mít možnost vykonávat své pravomoci, dostat své odpovědnosti které nám svěřily členské státy. Eh, například, když rozhodli, že jsme spolu legislativním orgánem. Eh, v závěrech eh, rady se hovoří, že vše má být do, do, rozhodnuto do konce března. To není pravda, nebo koncem března, to není pravda. Říkal to i pan Van Rompuy. I parlament se musí vyslovit k celému balíčku. Přišlo mi zábavné, že pan Van Rompuy Eh, vyzdvihlo, že došlo k velkému pokroku v oblasti eh, dohledu nad finančnictvím. Já si myslím, že náš parlament přece jenom eh, maličko členským státům pomohl dobrat se evropštějšího řešení. Ale nejdůležitější věc je krize. Tady neseme značnou společnou odpovědnost. Naší odpovědností je, že za pár měsíců, let, co nejdříve se potřebujeme dobrat zdravé situace, zdravého stavu. Musíme opět vdechnout naději Evropanům. V tuto chvíli existují eh, v mnoha členských státech eh, občané, kteří jsou v obtížné situaci, musíme hledat, eh, musíme hledat potřebná řešení, zejména v oblasti vzájemné závislosti. Pan Kazuják o tom hovořil. Potřebujeme jasnou analýzu toho, k čemu došlo v posledních letech. A k čemu došlo? Konkrétně teď hovořím o eurozóně. Stalo se to, že některé členské státy nedodržely přijaté závazky ani v oblasti veřejných financí a příslušné disciplíny, ani v oblasti konkurenceschopnosti. Chci připomenout, že i když šlo o otevřenou metodu koordinace, přece existovaly závazky na nejvyšší úrovni. E, v tom smyslu, že z Evropy se má stát e, nejkonkurenceschopnější ekonomika světa, což byla trošku e, zvláštní formulace, ale bylo to tak. Tady jsme všichni poslanci, můžeme hovořit otevřeně. Nestačí, aby každý členský stát se tvářil, že bude dělat, co je potřeba. Ta hlavní otázka stojí takto. Je třeba eh, zajistit skutečně vzájemnou kontrolu eh, v tom dobrém slova smyslu. To znamená ne žádný policejní dozor, ale jak eh, prostě zabránit tomu, protože potřebujeme velice brzy vědět, že se blíží, že se blíží nějaký obtížný okamžik a je třeba tomu zabránit. Že pokud se toto nepodaří, tak nesplníme část těch cílů. A Potřebujeme tedy nějaký mechanismus provění tlaku na e, tu příslušnou zemi. Potřebujeme tedy mechanismus, který nebude pouze náhradou vnitrostátní úrovně, ale bude v tom ještě něco přidaného navíc. A jde tedy o to, nastavit skutečný skutečný dialog na úrovni Evropského parlamentu. Když komise pracovala zprávu o situaci v určité zemi, ať jde o veřejné finance nebo makronomickou nerovnováhu, je třeba, aby existoval dialog na té jediné úrovni, kde je možné zohlednit dopady rozhodnutí eh, přijatých v jedné zemi, eh, jejich dopady na ostatní země, ať už jde o oblast mest, nebo důchodů, nebo daní. Potřebujeme diskusy na evropské úrovni, která překračuje hranice, překračuje jazykové bariéry a je vedena v evropském duchu. Takový je eh, smysl tedy toho návrhu. Já Eh, bych vás ráda vyzvala, abyste eh, se tomu detailně věnovali. Tady nejde o to, že by se chtěl nějak prosit Evropský parlament. O to nám nejde. Viděli jsme s panem Papandrem v posledních letech, jak může být užitečné, když eh, zástupce členského státu přijme pozvání Evropského parlamentu. Pan Šoubl, paní Gert také se chtěli s námi sejít. Měli bychom překonávat toto tabu. A ještě poslední věc, paní předsedkyně je tady jeden návrh, který zatím zdaleka ještě eh, není přijat, ještě to musí být hlasován na výboru EKON a potom v plénu. Eh, jde otázku eurodluhopisů, byla tady zmiňována a má, je tady jednoduchý důvod. Eh, zatím nevyužíváme mezinárodního postavení eura Evropa není budována na ostrově, není, eh, nemůžeme řešit pouze vztahy mezi členskými státy Evropou. Eh, máme měnu, která má celosvětové poslání a chceme přitáhnout kapitál z celého světa, jako to hovořil pan Vandenburg, jednak abychom eh, financovali projekty pro růst, ale také v druhé fáze potom, jakmile vyčistíme veřejné finance, abychom mohli Eh, získávat úvěry za lepších podmínek. Myslím si, že eh, musíme se dynamičtěji ofenzivně prezentovat ve světě a efektivně. Nesmíme být stále ve defensivě. Podívejme se na to, jak se vedou eh, USA. Eurozona se jistě nemusí červenat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vicky, prosím. Děkuji mnohokrát. To je tady velice zajímavé vyslechnout si zástupce národních parlamentů, a slyšet o tom, jakým způsobem řeší situace u sebe doma, ve své členské zemi. E, pro mne nakonec u toho balíčku pro zprávu řízení hospodářských záležitostí jde vlastně o to, e, zajistit, abychom měli zdravé ekonomiky v členských státech a uvědomujeme si, že zdraví ekonomiky jedné země souvisí se zdravím ekonomiky dalších zemí. Někde je to provázáno více, někde méně, ale je v zájmu nás všech, abychom měli zdravé hospodářství v členských státech. Kolegyně eh, Sophie použila slova, která nás všechny zaujala, zmiňovala těch 27 eh, zemí, 27 lidí, kteří se musí rozhodnout, eh, zasedají šunkový či sírový sandwich k obědu. Já si myslím, že můžeme pro země mít zdravý režim, zdravou dietu, aniž by všichni jedli to tež. A když dáváme dohromady tento balíček, tak právě věci jako to, že se členská, každá členská země s tím stotožní a že uh, vypracovává uh, svá vlastní, své vlastní recepty uh, na tu zdravou dietu, tak to je v tom určitě obsaženo. Samozřejmě ta zdravá dieta musí být nejenom krátkodobá, ale i dlouhodobá. Často se objevuje i v mé zprávě o rámcích. Jde tam o transparentnost, tak aby daňoví poplatníci, země navzájem, mm, komise, vaše sousedé dobře věděli, jaké jsou vaše prognózy krátkodobé i dlouhodobé, abychom věděli, kolik, kolik peněz je v bankách, kolik kapitálu. Možná bychom potřebovali stejnou úroveň detailu uh, u evropského rozpočtu, aby také uh, členské státy přesně věděly, jak se sestavuje, aby to bylo také patrné. A samozřejmě také vy budete dospět ke svým závěrům. Členské státy budou přijímat eh, své vlastní předpisy. Pokud je popularitu EU, jedna z věcí, kterou já dobře vím, je, že ten, kdo někomu vezme čokoládu nebo bombonek, určitě není populární, úsporné balíčky nejsou populární a proto je důležité, eh, že se to řeší v radě eh, navzájem, že to nejsou pouze ehm, Evropské instituce či komise, eh, je to prostě věc, která musí být prováděna vnitrostátně. A potom otázka, kdo má být především pozván na ten oběd. Zda je to 17 zemí nebo 27 nebo 17 plus ti, kdo mají zájem ehm, Eh, zda eh, se má patřit i Spojené království. Já zaznamenávám různou míru propojenosti různých ekonomik. Samozřejmě v rámci eurozóny eh, se členské státy vzdály, vzdály některých možností jak se léčebných postupů, které jiné země stále ještě mohou uplatňovat. A mimo eurozónu také existují různé úrovně. Já si myslím, že musíme být eh, citliví k situaci v jednotlivých zemích a kolega z Polska to tady řekl zcela jasně. Já ehm, velice dobře rozumím tomu, co jste říkali o eh, důchodových systémech, o jejich reformě. Změnit eh, pravidla pro zemi, která se snažila řešit problém a pak z toho musí ustoupit a zase věci měnit, to si myslím, že také nepomáhá. A dále, abych ještě rozvedla tu analogii eh, o tom prvním místě a druhém místě, eh, za to chci poděkovat. Eh, byl to, myslím, belgický kolega, který zmiňoval Bazily 3 a banky. Nešlo pouze o státní dluh, šlo v řadě zemí i o osobní dluhy, soukromé dluhy a přetíženost přetíženost bank a samozřejmě bublinu na nemovitostních trzích, to je ta nejjednodušší podoba přísluš, podobné bubliny. Eh, v případě mé země to začalo eh, případem banální komerční banky Northern Rock, která měla eh, obrovskou nerovnováhu v likviditě. Nebyla to ani investiční banka, nesouviselo to vůbec s trading book, byla to pouze prostě nerovnováha v oblasti likvidity, hotovosti související s agresiv, agresivními postupy, agresivní politikou. Já tedy si myslím, že potřebujeme rovné hrací podmínky eh, všude ve světě. Francie bude v G20 hrát důležitou roli, pokud o nastavení rovných hracích podmínek, ale měli bychom, neměli bychom to popisovat pouze jako, jako záležitost investičních bank, eh, v Británii, ve Španělsku či jinde. Pamatujeme na to, že šlo také o problémy s likviditou, nejenom s eh, úvěry které způsobuje ty situace. A já se velmi těším na to, jak na tom budeme v nadcházejících měsících spolupracovat. Děkuji. Děkujeme. A nyní se dostáváme k naší obecné rozpravě. Mám zde několik přihlášených do diskuze. Nejprve, nebo teda budu číst jména, abyste to věděli. Takže všechny přečtu. Italy, uh, Mr. Vosganian from Romania, from France, uh, Gobert. I don't know male or female. I've got Mr. Andrew Curtis. From Takže za různé země jména, která tady čtu. And from the parliament, so... A za parlament zde mám pouze Jose Manuela. Čili prvním je pan Giorgetti z Itálie. Presidente, eh, noi al Parlamento italiano abbiamo... Děkuji, paní předsedkyně. V italském parlamentu jsme se snažili o co nejlepší transpozici, co se týče evropského semestru. A jak bylo již zmíněno, za dva, za tři týdny v podstatě bude transponováno vše, o čem jsme hovořili také na komunitární úrovni. My velmi pozitivně hodnotíme tento přístup. A tento směr, který jsme si vytyčili také, co se týče strategie 2020, Jde také o to, abychom hovořili o kvantitativním hodnocení, protože samozřejmě ty cíle jsou velmi vysoké. Já teď neříkám, že jich nedosáhneme, ale možná, že bychom měli najít nějaký kompromis, také co se týče s těmi eh, rozpočtovými schodky a státními dluhy. Rozpočtový výbor následoval práci našeho parlamentu v posledních letech, hlavně v souvislosti s rozpočtovou disciplínou. Hodně jsme se soustředili právě na tuto oblast a je třeba zdůraznit dvě věci v souvislosti s těmi všemi těž, těžkostmi, se kterými jsme se potýkali. Národní reformní programy, které musí být také v souladu s evropskou politikou, nejsou shodné se strategiemi týkajícími se růstu a stability. To znamená, že ten mechanismus, jak již bylo řečeno, jak říkal můj francouzský kolega, Hovoříme se o tom, že by to všechno mělo být připraveno do dubna. Hovoříme o různých ekonomických kategoriích, o sbírání veškerých informací, tak abychom mohli prodiskutovat plány reform. To je opravdu bezprecedentní. Eh, máme zde eh, příslip určitého stimulu z evropské úrovně a zároveň je, to je samozřejmě pozitivní eh, aspekt, eh, i přesto, že je zde mnoho, mnoho negativních záležitostí, které nesmíme ignorovat. Ano, eh, je to určitý program, který by zahrnoval i národní parlamenty, což je velice důležité, protože Evropská komise až do dnešního okamžiku hovořila pouze s radou. My jsme nebyli zapojeni vůbec do celé aktivity, což, je, což podle našeho názoru je velice smutné. Často se zapomínalo na to, že rovněž máme možnost ehm, přijít s určitými názory, že máme možnost předložit určité argumenty hm, jsme nesmírně rádi, že konečně došlo k zapojení národních parlamentů do, do počáteční etapy celé diskuze je důležité, abychom měli, abychom rovněž přišli s naší eh, troškou do mlína předtím, než mm, dospějeme k závěrečným řešením, která by měla být předložena na konci března nebo začátku dubna. Je pro nás důležité si se zapojit do, řekněme, výměny osvědčených postupů. Každá země má svá specifika, to je jasné, ovšem eh, tím, že budeme společně postupovat a poučíme se z vlastních chyb, tak bychom mohli přispět ke společnému cíli mnohem kvalitněji. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Voskáňa za Rumunsko. Děkuji. Nejprve dovolte stanovisko našeho senátu. Chceme, aby došlo k pokračování spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Myslíme si, že je to velice důležité pro dosažení společných cílů strategie pro rok 2020 a zároveň cílů v oblasti zprávy a řízení hospodářských záležitostí. S ohledem na evropský semestr se domnívám, že jsou zde tři základní prvky, které se dotýkají jednotlivých procesů. Jsou to technické záležitosti, o kterých jsme zatím nehovořili. A dále jsou to různé oblasti diskuze. Nejprve dovolte ty procesní záležitosti, postupy. Je důležité, aby došlo ke spolupráci mezi komisí, parla, na Evropským parlamentem a národními parlamenty, které samozřejmě jsou postaveny na jiném základě jako spolupráce s Mezinárodním měnovým fondem. Jakmile začneme vyjednávat národní makroekonomické indikátory a naše ehm, předpoklady, které se dotýkají interních strategií, jakmile začneme, zahájíme tuto diskuzi s Evropskou komisí, tak v podstatě to bude jakési duplování toho, co děláme ehm, v rámci našich vztahů s Mezinárodním měnovým fondem. Druhé záležitosti jsou technického charakteru, které makroekonomické ukazatele veme v potaz. V současné době probíhá zajímavá diskuze na půdě G20, která se snaží prokombinovat E, veřejné zadlužení a externí pozice jednotlivých zemí se soukromým zadlužením, to znamená, řekněme, určitou obecnou úroveň úspor obyvatel. Proto je důležité znát kritéria, která využijeme do budoucna pro využití určitého propojení mezi jednotlivými zeměmi. A další důležitá věc, podle našeho názoru, je důležitost jednotlivých indikátorů, jejich priorita. U nás například nezaměstnanost nemá žádný žádnou relevantnost, nebo tu nemůžeme zahrnout, protože asi 20% lidí u nás je nezaměstnaných v zemědělství, další 20% v jiných sektorech, čili opravdu to číslo je u nás obrovské. Zároveň musíme hovořit o různých oblastech, ve kterých bychom mohli spolupracovat. Řekněme, pojištění, penzijní fondy, zdravotnictví, to nebylo součástí společných evropských politik a měli bychom se podívat na analýzy těchto eh, cílů. A poslední věc, o které jsem se chtěl zmínit, je předvědatelnost. Pokud dojde ke změně v průběhu konkrétního roku, tak eh, to v podstatě nemůžeme zapojit do výsledků nebo závěrů eh, s Evropskou komisí, ke kterým dojde v, na konci dubna, protože prostě každá země má jinou ekonomickou realitu. Děkujeme. A nyní za Francii, nevím, zda je to paní nebo pan Robert. Je to pán, pán, ano. Děkuji, děkuji, děkuji, paní předsedající. Ano, můj příspěvek se bude rovněž eh, věnovat eh, i těm odpověd, tím, o který hovořil pan, pan Rompoj ohledně paktu stability a růstu. Já s ním souhlasím, já si myslím, že je to v podstatě trošku ale jiné na rozdíl od toho, co čteme. To znamená ty cíle, které skutečně by znamenaly cíle v oblasti konkurence, kompetencí Evropské unie a samozřejmě i pokud jde o ty prostředky, o kterých bychom, prostředky, kterým bychom měli dosáhnout těchto cílů, o kterých musíme ještě diskutovat. Několik bodů. Když hovoříme o prostředci, tak hovoříme o rozpočtových záležitostech. Všichni samozřejmě víme, o čem hovoříme, co to znamená. Znamená to, že se musíme věnovat těm zemím, které jsou nejslabší v tomto ohledu když hovoříme o určité volbě, o, například pokud jde o daně, Francie už několik let Eh, snížila eh, daně u těch nejbohatších a viděli jsme, že to nemělo žádný dopad na růst. Dále pokud jde o nějaké volby nebo nějak, mm, kterou máme, například pokud jde o kupní sílu a podobně, já to budu trošku schematizovat, trošku zjednodušovat, že je velice důležité, abychom se podívali na eh, veřejné služby, zda budou zahrnuty do rozpočtu, národního rozpočtu, nebo budou privatizovány. Dále mm, pokud jde o mm, určité o náklady v oblasti zdravotnictví, zemědělství a tak dále, jak to, jaký to bude mít dopad na rodiny, na jejich rozpočet a tak dále. A to bych mohl pokračovat u různých dalších sektorů. Další Prvek, který nepatří do této kategorie a o kterém bych se chtěl zmínit a na které, o kterém se často nezmiňuje zpravodajka z Velké Británie, se o tom zmínila, to je v podstatě úroveň zadlužení jednotlivých domácností. A to si myslím, že vyvolává obavy především některých zemí, například i u nás. Ve Francii jsou to eh, dluhy, které nemůžeme, které ty rodiny nejsou schopné splácet a v podstatě neustále se zacyklují do těchto dalších dluhů, protože nemají kupní sílu dostatečnou a v podstatě eh, jsou to eh, rodiny, rodiny, které nejsou schopné v podstatě pokrýt své každodenní náklady pro děti, rodiny a tak dále. To představuje problémy v mnoha zemích. Proto se ptám, zda, zda ten teploměr, který využíváme například pro měření této eh, na národní úrovni, pokud jde o zdaňování a tak dále, zda teda jsou to opravdu kvalitní indikátory a zda hm, jsme schopni je nějak srovnat se situací v ostatních zemích. Děkuji. Děkujeme. Jose, chceš vystoupit nyní, nebo Paní předsedkyně, budu velmi, velmi stručný. Dvě věci. V první řadě prohlášení pana Trišeho z Evropské centrální banky, který hovoří o slabosti návrhu Evropské komise. Pan Triše hovoří také o tom, že ty návrhy byly ještě více oslabeny radou. Hovoří také o tom, že Evropský parlament a národní parlamenty mají převzít tu úlohu korektora. Ale co se děje, je následující. Základ hospodářské a měnové unie může, může selhat. Takže máme tady mechanismus bailout, no bailout, dále poté no default, to znamená ve chvíli, kdyby ten permanentní systém neměl fungovat pro soukromé investory a poté také ještě ten mechanismus no exit. Ale tady musíme najít nějakým způsobem ten most mezi těmi dvěma hlavními pilíři hospodářské zprávy a hospodářského řízení. To znamená, že máme permanentní e, nástroj pro záchranu, který je sice diskutabilní, ale existuje v tuto chvíli. Co se týče toho provizorního nástroje, tak ten eh, nefungoval, to jsme viděli. V lednu jsme se rozhodli, že snížíme úrokové sazby pro Řecko, poté jsme se také rozhodli eh, pro Irsko. A ve chvíli, kdy hovoříme o úrokových sazbách, tak tady nemůžeme hovořit o nějakém e, stropu růstu. To znamená, že potřebujeme nějaký, e, nějaký, nějakou střední cestu. A tou by mohly být právě ty evropské obligace. To znamená, že my v tuto chvíli můžeme hovořit o procentním podílu státního dluhu, aniž by byla ohroze, ohrožena stabilita samotného členského státu. Dále, co se týče přístupu k globálnímu fondu, tak ten by měl být podmíněn chováním každého členského státu. To znamená, že členské státy, které nikdy v podstatě jaksi nepřekročily nebo porušily podmínky, by měly mít určité, jaksi určité procentní podíly, co se týče jejich eh, příspěvku. A v poslední té fázi by v podstatě takovéto státy mohly být, tedy ty státy, které by nesplňovaly podmínky, by mohly být naprosto vyloučeny nebo odloučeny od přístupu k tomuto fondu. To znamená, že my potřebujeme nějaký přechodný most k tomu nástroji záchrany, který nebude fungovat. A poté potřebujeme ještě mechanismus, který bude mechanickým, eh, tedy automatickým mechanismem, který nám také pomůže tuto disciplínu udržovat. A dalším na našem seznamu je zástupce Litvy, pan Andrie Kartis. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Milí kolegové, milé kolegyně. Naše diskuze se zabývají dialogem mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty ohledně evropského semestru. Domnívám se, že v kontextu tohoto dialogu bychom se měli podělit o určité konkrétní detaily, konkrétní záležitosti, protože v podstatě v, současn... v tomto okamžiku hovoříme spíše o obecných záležitostech, které se dotýkají všech. Ovšem, naše diskuze představuje mnoho konkrétních záležitostí, které jsou nesmírně důležité. U nás v Litvě mm, výbor pro evropské záležitosti společně s výborem pro hospodářské záležitosti, ehm, my například tyto výbory organizují společná jednání a zjistili jsme, že prostě nemáme dostatek času, dostatek času pro, pro mm, tyto dialogy mm, naše vláda už v únoru chtěla připravit právě program konver, pro kon, konvergenční program, národ, program národních reform, měla připravit určitá, rozpo, určité rozpočtové indikátory a v podstatě už před, dubne, před eh, únorem měla analyzovat různé dokumenty. Ovšem to, byly, to bylo opravdu množství dokumentů, které nikdy nebyly prodiskutovány. My jsme očekávali, že obdržíme určité hlavní směry eh, fiskálních mm, linií nebo fiskálního postupu, a to ještě před březnem, tak abychom ehm, a v, ještě do dubna jsme měli eh, obdržet obsah kon, programu, které se dotýká konvergence. V květnu bychom už měli mít návrh eh, legislativního textu s komentářem ze strany Evropské komise. Čili to je ten harmonogram. Ovšem, pokud jde o evropský semestr, ten prostě představuje mu celá záležitost, představuje mnoho otázek, které musíme prodiskutovat společně s výbory Evropského parlamentu. To jsou všechno důležité záležitosti, které musíme především prodiskutovat a řekněme vytvořit si určitý společný harmonogram, který by stanovil data pro tyto diskuze. Musíme mít možnost diskuzí, jakým způsobem dosáhnout těchto společných cílů e, ekonomická konvergence je záležitosti je nesmírně důležitou, ovšem ekonomické problémy mají regionální um, aspekty. My máme sou, soused, za sousedy dva ostatní pobaltské státy, problematika Kaliningradu, Polsko a tak dále, čili jde spíše o určitou koordinaci ekonomických politik, postupů. Musíme zároveň znát určité aspekty regionální politiky, to znamená regionální hospodářské záležitosti, aspekty. A v rámci parlamentu bychom měli mít možnost prezentovat právě tento regionální koncept. Je důležité e, mít určité hlavní směry, které se dotýkají ekonomické konvergence nikdo nespochybňuje to, že ten dialog existuje, ovšem dialog musíme posílit. Otázka zní, jakým způsobem, za jakou cenu, jakým způsobem a kde se setkávat, ehm, s jakou frekvencí ročně. Možná bychom ehm, mohli organizovat nějaké telekonference, abychom ehm, abychom ušetřili výdaje za letenky a podobně. Ovšem nyní eh, jde pouze o zahájení rozpravy ohledně evropského rozpočtu. Dále je to určitá evropská úmluva, o které jsme hovořili, mm, takzvaná Evropská ústava, která nikdy nebyla přijata, protože některé země ji odmítly. Dále to byla diskuze, která se dotýkala Lisabonské strategie Velice dlouho jsme o tom sice hovořili, ovšem v konečném důsledku to byl propadák. A nyní hovoříme o dalším programu, je to evropský semestr. Ovšem předtím, než k tomu přistoupíme, bychom měli, bychom se měli poučit z minulosti, z našich chyb, měli bychom tuto diskuzi vést na technické úrovni, protože právě v těch podrobnostech, v těch detailech mm, tkví největší problém. Musíme mm, si uvědomit, že jsme přispěli určitou mírou k tomuto selhání. Náš dialog prostě musí být konkrétnější. Děkuji. Uh, Děkuji mnohokrát. A nyní opět Itálie a pan Caravaglio. Sí, grazie, presidente. La collaborazione tra Děkuji, paní předsedkyně. Spolupráce mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty je něco, o čem se již několikrát zmiňovalo. Hovořili jsme o tom v minulosti a já souhlasím s tím, co již bylo zmíněno v souvislosti s nutností posílit institucionální spolupráci. Je velmi důležité, aby Evropský parlament se s národními parlamenty setkal poté, co budou v členských státech odsouhlaseny eh, státní rozpočty, protože tady jde samozřejmě o konvergenci ekonomických politik, jde o to, aby bylo dosahováno cílů strategie 2020. V návrhu pana Demesmě se hovoří o, o tom, že bychom se měli setkávat ještě předtím, než se bude hlasovat o našem rozpočtu. Pro Itálii by to znamenalo září eh, tak, abychom mohli nějakým způsobem ještě zapracovat eh, cíle, a priority Evropské unie. To znamená, že nějakým způsobem bychom museli potom eh, také změnit náš eh, časový harmonogram. A teď tady je otázkou také ten manevrovací prostor, který eh, máme k dispozici. V průběhu krize jsme byli velmi aktivní. Eh, snižovali jsme eh, naše, eh, snižovali jsme naše výdaje. Je pravda, že naše HDP také kleslo, ale když se v tuto chvíli podíváme na náš rozpočet, tak musím říci, že tady ten manevrovací prostor, který máme, je opravdu velmi malý. Možná, že v budoucnosti bude větší. To znamená, že ve chvíli, kdybychom chtěli více prostředků pro výzkum a vývoj, tak bychom museli například snížit e, výdaje, které jsme eh, zamýšleli pro oblast ochrany životního prostředí. To znamená, že Měli bychom se podívat také na to, jak ty konvergence vypadají mezi samotnými členskými státy, protože samozřejmě eh, ty složitosti jsou eh, podobné. My se samozřejmě všichni snažíme o konvergenci, ale možná, že kdyby se lépe zanalizovala ta eh, situace, tak bychom mohli pomoci národním parlamentům, aby přijala ta správná rozhodnutí. Děkuji mnohokrát a není Ole Schmidt z Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pořádání sandvičů, to je samozřejmě zajímavá věc, ale já se trošku bojím, že na Evropu už žádné sandviče nezbydou, protože nám je sní Čína a další. To je možná ta eh, naše hlavní výzva, náš hlavní problém. A říkám to zcela pokorně, protože se domnívám, že jediná možnost, jak vyřešit naše problémy spočívá ve spolupráci. Samozřejmě je to obtížné. Já jsem poslanec švédského parlamentu a tedy býval jsem poslanec švédského parlamentu a přesně vím, kde jsou hranice svrchovaného státu, ale e, ty hranice se každým dnem proměňují. To, co se dnes děje v Japonsku, má dopad na nás všechny. Možná si to tak nepřejeme, ale je to tak. Lehman Brothers a e, dokonce třeba um, špatné úvěry v Kansasu na nás měly dopad, takže je až ohromující, do jaké míry dokážeme spolupracovat. Eh, skutečně jediným limitem eh, je pro nás snad vesmír. Eh, dokonce ani v Londýně si nemůžete řešit svoje vlastní problémy sami. Já myslím, že ti, kdo budou jednou psát dějiny, nám budou vyčítat naši nečinnost. Tady nejde o rozvodové právo, o patenty, ani o šengenský prostor, jde o klíčová témata v Evropě a totiž jak zachovat eh, náš sociální stát, protože jinak eh, z toho budeme zcela vynecháni. V pátek, eh, v tom pátečním paktu se říká, že toto bude prezentováno 24. a 25. března Evropské radě Eh, s tím, že nečlenské země eurozóny, eurozóny mají indikovat, zda si přejí eh, svoji účast eh, v paktu či nikoli, čili je to ano či ne. Budete na tom participovat nebo nikoli. A z mého pohledu, z pohledu země, která stojí mimo a kde si přejeme vstoupit, přistup, nebo si přejeme přistoupit k euro. já si myslím, že toto je velice nebezpečný přístup, eh, protože to rozdělí Evropu ve dví nebo dokonce ve tři části. A myslím si, že naší odpovědností zde je tomu zabránit a říci, my chceme všichni spolupracovat eh, v postupných dílčích kručcích, ale naším hlavním cílem je vytvářet Evropu eh, na základě pevné a udržitelné spolupráce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní z Lotyšska pan Riers. Děkuji, paní předsedající, za tuto možnost vyslovit se na této nesmírně zajímavé schůzi. Rád bych zmínil, jak vypadá rozpočtový postup v Lotyšsku a také poskytl určitý výhled do budoucna zatím propojeni na program, e, mezi program konvergence a národním rozpočtovým procesem e, není nějak výrazný. E, Lotyšsko vypracovává jednoleté rozpočty v rámci střednědobého rámce. A to byl a právě ta malá propojenost těch věcí byla důvodem hluboké krize, ke které v Lotyšsku došlo. My rozhodně podporujeme snahy Evropské komise o vyvážení eh, té strany členských států a EU. Není pochyb o tom, že existuje úzká propojenost mezi členskými státy a problémy v jedné zemi eh, mohou vyústit ve vážné hospodářské problémy sousední země, například Lotyšska. Já podporuji úzkou koordinaci eh, vnitrostátních a evropských rozpočtových postupů. Je jedině logické, že programy konvergence a národní eh, postup vytváření, sestavování rozpočtu musí být vzájemně propojeny. V Lotyšsku tedy program konvergence a státní rozpočet prošly parlamentem, byly schváleny Projednávalo se to ve více výborech našeho parlamentu. Proces sestavání rozpočtu v Lotyšsku, tady máme určitý sklus, protože jednak byly předloženy změnové návrhy k rozpočtu pro 2011 a jednak chceme zlepšit fiskální disciplínu Chceme, aby sestavený rozpočet byl jasně veden, tedy hlediskem fiskální disciplíny. A potřebovali jsme ještě kvůli tomu upravit legislativu, takže na to bylo potřeba více času. Závěrečná fáze celého tohoto procesu je nastavená odlišně od programu konvergence. Je tam eh, rozdíl asi o jeden měsíc. Takže k otázce, zda potřebuje nějaké specifické postupy, my se domníváme, že finanční politika a rozpočtová politika členských států spadají do výlučné působnosti právě členských států samých a musíme společně pracovat na vytváření udržitelného plánu. Evropský parlament musí být ve spojení s členskými státy. Vlastně ta propojenost existuje již na základě stávajících právních aktů. My se domníváme, že nějaké další postupy nejsou nutné. Ale pokud je evropský semestr, a koordinaci mezi členskými státy. Výměna eh, zkušeností hraje velmi důležitou roli. Tady mohu jedině souhlasit paní předsedkyní výboru, že eh, a se zpravdu, že dvě schůze ročně nestačí, mělo by probíhat více takovýchto setkání poslanců parlamentů členských států a Evropského parlamentu, tak abychom měli příležitost k výměně názoru, abychom také mohli eh, zasahovat do toho postupu koordinace. Děkuji mnohokrát a nyní ze Slovenska pan Čepič. Hvala lipa za besedo, gospa predsedujoča. Uče... Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedkyně. Včerejší řečníci, kteří se vyslovili úvodem, především Eh, guvernéři EBRD a EIB a také dnes pan předseda Van Rompuy. Eh, my všichni vdechli velký optimismus že v EU tady máme jasnou představu o tom, jak překonat tuto finančně hospodářskou krizi, tak abychom z ní vzešli ještě silnější a připraveni čelit novým výzvám. To si myslím, že hlavním cílem evropského semestru. Nicméně Evropa je kontinentem multikulturálním, eh, hospodářsky rozmanitým a proto se překonání krize nepodaří, pokud nebudeme koordinovat eh, své strategie eh, mezi všemi parlamenty členských států. Ehm, Oběti, které přinášejí občané v jednotlivých zemích, eh, jsou různé a proto je velice důležitá spolupráce a koordinace mezi parlamenty členských států. Důležitým aspektem této spolupráce, podle mého názoru, je i toto setkání. Určitě bych byl vděčen za organizaci většího počtu takovýchto setkání. Možná, jak už bylo zmiňováno včera, Evropa postupuje vpřed eh, nikoli ve dvou rovinách, a dokonce ve více rovinách. A proto si myslím, že náš úspěch eh, bude poměřován především podle úspěšnosti nejslabších článků EU. Krize prokázala, že nedostatečná stabilita v jedné z členských zemí může otřást celým měnovým systémem EU. A nesejde na tom, která Eh, ke které skupině zemí ta, ten příslušný členský stát patří. My ve Slovensku se připravujeme na evropský semestr, již jsme vypracovali návrh Národního reformního programu, který obsahuje některé klíčové prvky, které bych se rád zmínil. Za prvé, makroekonomický dohled. Eh, to se týká makroekonomického prognozování, vyhodnocování potenciálních eh, mír, eh, potenciálních mír růstu, konsolidace veřejných financí v letech 2011 až 2015 a, a dále až do roku 2020 a také dopad některých opatření na naše priority. Eh, v těchto krizových časech Slovensko mělo 3% schodek v státního rozpočtu respektive nad 3%. My se chceme eh, co nejdříve vrátit eh, na 3%, jak eh, to stanoví Maastrichtská smlouva a potom dosáhnout růstu do roku 2015. Musíme řešit strukturální deficit veřejných financí a zlepšit konkurenceschopnost sektoru služeb a odstranit nedostatky v oblasti podnikatelského prostředí, zlepšit schopnost inovovat, zvýšit investice do výzkumu a vývoje až na 3 HDP, což by byl 3 3% nárůst oproti eh, aktuální míře investice. A samozřejmě potřebujeme větší pružnost na trhu práce a také lepší koordinaci produktivity, eh, tedy eh, lepší vazbu mezi růstem mest a produktivitou. Potřebujeme provést také reformu vyššího školství, ehm, v oblasti vědy a technologie, inovativní společnosti, reformu trhu práce, školství, doprava dopravní infrastruktura jsou také důležitými prvky e, pro hospodářský růst a růst HDP, dále energetická politika, politika životního prostředí, sociální zabezpečení a veřejná zpráva. To vše tady se promítne také samozřejmě do státního rozpočtu a zobrazí se to i v našem partnerství s dalšími, eh, s dalšími subjekty, jako je EU. Děkuji a nyní za Evropský parlament paní Pervanš Beres, která vypracovává zprávu o evropském semestru. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem vystoupila v první části dnešní diskuse. Eh, nicméně děkuji, že mi dáváte ještě jednou slovo. V zásadě v této výměně mezi europoslanci a poslanci členských eh, států eh, v této fázi roku, eh, tedy takovéto setkávání jsme zahájili před sedmi lety. Tehdy to bylo kvůli takzvaným hlavním směrům hospodářské politiky. Já už jsem se o tom zmiňovala ve svém vystoupení adresovaném panu předsedovi Van Rompuyovi. U těchto hlavních směrů hospodářských politik to bylo tak, že žádný minister financí nikdy nezohledňoval vyšlo o to společně vypracovat diagnostiku, na jejím základě Vy, členské státy poté vypracovávaly svůj státní rozpočet. A v minulosti jsem zažila, že eh, jsem sledovala, jaká je povaha eh, diskuse o rozpočtu v jednotlivých členských státech. A vždy mě zarazilo, že Eh, odkaz na ty hlavní směry v nějaké rané fázi sestavení rozpočtu, to byl argument, který uváděli pouze eh, političtí oponenti, kteří chtěli obvinovat a osočovat Brusel. Čili veškerá představa nějaké eh, vzájemné spolupráce již v rané fázi sestavení rozpočtu na základě společné diagnostiky, tedy zohlednit, jak to připomněl včera Jacques Delors, zohlednit rozmanitost, odlišnou situaci členských států, to byl, to byla naprosto formální záležitost. A tak došlo k tomu, že v prvním desetiletí eurozóny eh, došlo k velkým rozdílům ke konkurenceschopnosti. Přitom, vzhledem k tomu, že jsme si stanovili společnou měnu, potřebovali jsme zbližovat eh, hospodářskou úroveň. Eh, slyšeli jsme tady, že pak stability byl hloupostí. A dnes se opět snažíme o něco podobného u evropského semestru. Chceme, aby se toto vše znovu nespustilo. Já jsem ze země, která jako první uh, volala po uh, zprávě řízení hospodářských záležitostí. Na jedné straně je toto možné požadovat, ale na druhé straně eh, to všem nemůže znamenat, že Brusel se nebude o ně starat. Tak to nemůže fungovat. Evropský semestr je určitým okénkem, určitou příležitostí, jak společně chytře postupovat, eh, vypracovat společnou diagnostiku, zohlednit eh, různorodý stav eh, a říci si, co musí každý udělat. Je třeba o tom společně jednat. Vzhledem k tomu, že se tady účastním této věci ještě nějakou dobu, ještě nějaká léta, mezi námi musí probíhat reálná diskuse, opravdová diskuse, Eh, já eh, jsem zpravodajkou v této věci v parlamentu, zajímá, zajímá mne váš eh, názor, vaše podněty. Nebudu hovořit příliš dlouho, ale přece jenom musíme hovořit o, o jádru věce. Jak vypadá ten evropský semestr? Evropská komise v lednu předloží dokument nazvaný jednoletá studie o růstu. A na základě této studie, kterou validuje v březnu Evropská rada a ještě předtím vlastně, ještě před zasedáním eh, Evropské rady v březnu, komise zahájí jednání s jednotlivými členskými státy, aby eh, zjistila, jaká budou doporučení na základě této, eh, této podkladové všeobecné orientace, jaká budou doporučení pro jednotlivé země. A každá země musí vypracovat svoji cestovní mapu. A otázka je, zda je užitečné či nikoli jednat společně. Přečetla jsem si Eh, návrh eh, předsedy francouzského eh, generálního schromáždění, že by to mělo probíhat v Ketnu. Já si myslím, že to je příliš pozdě. A myslím si, že na základě toho, co tady dnes vlastně provozujeme na základě těchto pravidelných setkání, musíme také přispívat k vypracování těch národních orientací. I v rámci Kozaku jsem byla myšlenka Evropského týdne, která nebyla příliš dobře přijata, ale buďme seriózní. Pokud chceme skutečně o tomto tématu jednat a vést diskusy o tom, jakou potřebujeme společně hospodářskou politiku pro Evropu, tak tato nestačí jeden půl den. Potřebujeme ustavit pracovní skupiny, zabývat se otázkou soukromých investic a, a dalšími tématy. Uh, Tolik jsem tady, tady chtěla dnes eh, říci. Já jsem velice ráda za tuto diskusi, která je opravdu eh, vzácná cena a mm, v takové té počáteční zárodečné fáze, eh, pokud bereme vážně evropský semestr a konvergenci evropských ekonomik, možná s, s větším důrazem na eurozónu, tak to vše tedy předpokládá naši vzájemnou spolupráci. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Určitě jste z toho vyvodili, že pokud máte nějaké konkrétní představy, podněty, určitě nám je můžete poskytnout a my je případně zohledníme v naší zprávě. Mám tady ještě dva, dva řečníky, kteří požádali o slovo, ale zbývá nám ještě půl hodina. A nyní tedy z francouzského senátu pan Bodré. Pan Badre, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, po francouzském poslanské francouzské europoslankyni eh, se trošku možná ze stejného pohledu pokusím doplnit eh, slova Pervanš Beres s tím, že se dotknu především formální stránky věci spíše než věcného obsahu. To tady velice dobře nasněl pan Van Rompuy. Lisabonská smlouva zakotvila odpovědnost Eh, parlamentu členských států v rámci budování Evropy. Tehdy se pomyšlelo především, tady se tím myslela především subsidiarita. Je normální si stanovit, kdo má na starost co, co spadá do kompetence eh, Evropy, co do kompetence členských států. Potom eh, krize velice rychle způsobila, že národní parlamenty mají odhlasovávat opravné rozpočty, zejména kvůli výše státního dluhu. Tady musel být postup mezivládní. Evropa toto nemohla řešit eh, za aktuálního stavu. Ta odpovědnost a je to rozhodnutí tady příslušelo parlamentům jednotlivých členských států. A poté eh, krize euroskupiny eh, přinesla poptávku po větších synergiích, pokud je o sestavování rozpočtu členských států a po posílení solidarity v případě potíží některé, některé členských států euroskupiny a eurozóny. Eh, ovšem eh, státní eh, rozpočty, samozřejmě to netřeba připomínat, to přísluší, rozhodování přísluší přísluší parlamentům státní i členských států, takže se pojmeme v oblasti mezivládní spolupráce. Asi by mohly zlep, mohla by se zlepšit spolupráce mezi našimi interními výbory pro veřejné finance a výbory pro evropské záležitosti. Já v, aspoň v Evropském ve francouzském senátu to, to pociťuji. A také třeba asi nově zanámovat celý eh, postup sestavování rozpočtu. Eh, bude to obtížné, bude to nutné. Jsou zde také nové pravomoci Evropského parlamentu, vyplývající zejména z toho, že se rozšířilo sporozorování na další oblasti. Eh, v mnoha ohledech tedy v komunitární rovině se tedy, pardon, se uplatňuje komunitární metoda a bude se to dál rozšiřovat do budoucna. To znamená, že se musíme učit spolupracovat protože každý z nás, jak Evropský parlament, tak národní parlamenty, se musí naučit se navzájem naslouchat, rozumět si, zohledňovat eh, specifika jednotlivých eh, orgánů a respektovat je. To bych rád zdůraznil. Samozřejmě mm, nesmíme k sobě přistupovat eh, s arogancí, ale se vzájemnou úctou a respektem a se snahou eh, spolupracovat a postupovat dále. Ať už jde o, mezivládní metodu či komunitární metodu, eh, je, je třeba jednoznačně jak to postupovat. Eh, ten dialog jistě nebude snadný, je třeba k němu přistupovat s chladnou myslí, jako dnes, buď ve formě tohoto plenárního zasedání, anebo, tady bych navázal na Pervanč Beres, která to zmiňovala, bude jistě třeba nastavit se také určitý každodenní dialog, bude třeba Eh, vypracovat nějakou mm, pracovní metodu. Určitě to nebude velmi snadné, bude se to žádat určitou imaginaci a skutečnou politickou vůli, ale bude to dobré pro boj proti krizi a řekl bych, že to bude dobré z dlouhodobého hlediska pro budování lepší Evropy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní za Belgii tu mám žádost o slovo od pana Gerkince. Voilà. Eh, paní Gerkins, eh, děkuji. Já jsem ráda, že mohu vstoupit do této diskuse, eh, protože myslím, že všichni v belgickém parlamentu si přejí, aby existoval skutečný projekt hospodářské zprávy a řízení v EU, aby existovala komunitární metoda, že bychom tady opustili tu mezivládní metodu a je pravda, jako tam hovořil kolega eh, Van den Broek před chvílí, je důležité, že pro nás, je pravda, že pro nás je důležité, aby model socioekonomického rozvoje v Evropě umožňoval eh, skutečnou vyváženost a rovnocenost eh, sociální a hospodářské dimenze. To bych ráda zdůraznila, protože nyní s tímto evropským semestrem a s doporučeními a s těmi diskusemi o víceletém rozpočtu EU Eh, jsme eh, v určitém rozhodném okamžiku, kdy bude třeba a myslím si, že právě Národní parlament a Evropský parlament jsou proto těmi správnými fóry. Je třeba se bavit o tom, s jakými indikátory budeme pracovat při eh, měření a orientaci stanování na směrování našich politik. Já si myslím, že máme mnoho indikátorů pro takzvanou konkurenceschopnost, Eh, mnoho indikátorů, které se týkají výdajů, které je třeba omezit a daleko méně indikátorů pro eh, možnosti v oblasti příjmu, ať už pro státní rozpočet či evropský rozpočet a daleko menší zájem o to, eh, o oblast investic do služeb, podpory jednotlivých občanů, školství, což jsou tedy investice, které přinášejí hospodářský růst a bohatství a prosperitu. A já si myslím, že Toto je věc, eh, kterou je třeba eh, řešit eh, dostatečně včas, a to znamená prakticky dnes, či v těch nadcházejících týdnech, tak aby nedošlo k tomu, že členské státy předloží programy, které budou hm, posuzovány pouze podle těch indikátorů, tak jak jsou nastavené, které mohou být příliš restriktivní z hlediska té vyváženosti mezi sociálním a hospodářstvím, o kterou usilujeme. Abych se připojila k francouzskému předřečníkovi, myslím si, že v momentě, kdy se vede reálná Eh, skutečně takto fyzickou přítomností rána diskuse mezi vnitrostátními parlament, národními parlamenty a Evropským parlamentem, to je nesmírně zajímavé, protože eh, ono to všechno chce hodně času, hodně energie, je to velmi zajímavá práce, ale je pravda, že eh, to v této podobě nestačí, určitě to nezakládá potřebnou dynamiku pro to, abychom Eh, eh, eh, vdechli život celé věci, aby probíhala skutečná interakce mezi jednotlivými instancemi. V každém případě si myslím, že ten požadavek, který zde zazněl, že tedy já je mohu zopakovat i za vnitrostátní, za národní parlamenty. Děkuji. Děkujeme. A ještě několik řečníků. Nyní se obracím na maďarského kolegu, pana Ištvána Koroša a poté zde máme ještě dalšího kolegu za Německo a Vicky by rovněž chtěla vystoupit ještě pokud se chcete někdo zapojit, tak prosím, abyste nám to dali vědět. Takže Istváne. Eh, igazán köszönöm, Sharon. Nagyon baráti, hogy eh, társ... Sharon, děkuji ti za slovo. Jsem velmi rád, že zde mohu hovořit jako více předseda. Život většinou píše náš osud. Maďarsko vypracovalo plán nebo moto které zní Evropa je silná. Ale je pravda, že život od nás vyžaduje, abychom Evropu posílili ještě více. Hovořil o tom také eh, předseda Evropské rady. 11. března bylo přijato rozhodnutí, které je opravdu velmi, velmi důležité. Je to rozhodnutí, které přijaly členské státy eurozóny. Jde tady o zcela zásadní otázku. Jde o to, aby se k těmto dobrým rozhodnutím mohly připojit ještě všechny ostatní státy, které v tuto chvíli nejsou členy eurozóny. Jde o to, aby mohly využívat těch prospěchů tohoto rozhodnutí. Pan Van Rompuy o tom hovořil hovořil o tom, že ekonomický pakt není ekonomický pakt jako takový. Jde hlavně o to zachovat také všechny výhody Evropské unie také jako e, federace nebo jako společenství sociálních států. To znamená, že jde o to zachovat ten sociální stejně jako hospodářský evropský model. Jde tedy o to, abychom se přibližovali co nejvíce eh, tomuto, této vyváženosti mezi tím sociálním a těmi ekonomickými aspekty to, co říkala paní Forta a jiní. Já jako eh, profesor, já jsem v podstatě matematik profesí, to znamená, že eh, velmi dobře rozumím tomu, co říkala paní Ford. Myslím si, že co se týče toho zhoršení krize, tak eh, to mělo jasný eh, dopad také na, na umělce, v podstatě na jejich interakci. V podstatě to, to jsou lidé, kteří v tuto chvíli mají něco v ruce, o němž nevíme, co to přesně je. To znamená, že my potřebujeme v tuto chvíli zcela jasné normy, zcela jasná pravidla, protože my jako politici jsme schopni předvídat eh, některé jaksi ty šlechetné cíle, o kterých eh, hovoří někteří z nás, ale za námi jsou pořád lidé, kteří kují v podstatě naprosto jiné pikle. E, samozřejmě, evropský semestr to je zcela zásadní strategie a proto musíme začít s koordinací mezi e, šéfy vlád a musíme se také dále více a více přibližovat tomu, e, k čemu jsme se rozhodli, nebo k tomu, co bylo rozhodnuto 11. března. Národní cíle mají vždy své specifické rysy podle jaksi specifických charakteristik jednotlivých eh, členských států. Mnoho z vás v průběhu debaty řekl, že potřebujeme nějaký způsob konvergence. To znamená, že to, o co se Evropská unie snazí již několik let eh, pod tou nálepkou politika soudržnosti, tak to je něco, eh, čeho se v tuto chvíli nesmíme vzdávat. Naopak je to něco, co musí být ještě více posíleno to znamená, že soudržnost musí být opravdu posílená a musí se stát opravdu skutečností našeho každodenního života. A jako kdybychom neměli dostatek práce v našich národních státech, já také souhlasím s tím, že bychom se měli setkávat častěji. To znamená, aby setkání mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty byla častější. Takovýmto způsobem soudržnost nebude pouze součástí akčních plánů v rámci národní politiky, ale byla by byly opravdovou skutečností. A kromě toho eh, reprezentanti Evropské unie jste právě vy, nebo jsou opravdu poslanci tohoto parlamentu, kteří se musí setkávat s poslanci národních parlamentů. Já jsem tudíž velmi rád, že jsem se tohoto setkání mohl účastnit a já doufám, že 11. březen eh, podstatě nezmizí v historii Evropské unie jako pouze výročí toho daného paktu, ale aby to byl začátek nového evropského procesu. Děkujeme. A nyní zde mám ještě několik kartiček přihlášených do diskuse. Já si myslím, že máme asi dost času, abychom pokryli všechny tyto otázky. Vicky, by si vystoupila jako poslední, protože ty si v podstatě byla odpovědná za celou, celý ten rámec, takže by to mohlo být takové hezké schrnutí. Jsem velice ráda, že jste se zmínili o matematice. Ano, já si myslím, že je nás zde několik, kteří by se mohli zapadnout do stejné kategorie. A nyní se máme za Německo pana Bindeho. Já, ich weiß nicht, ob wir... Já v tuto chvíli nevím, jestli jsme se domluvili, ale já jsem také matematik. Jsem ale zároveň také velmi praktický člověk. To znamená, že mohu velmi dobře navázat k tomu, co řekl můj tedy předcházející kolega. Samozřejmě soudržnost je velmi důležitá, velmi důležitá pro hospodářský růst a pro všechny oblasti. Já ale pozoruji, že v posledních letech v podstatě ta veřejná chudoba neustále roste stejně, jako roste soukromé bohatství. To znamená, že dochází k takovým zvláštním koncentracím, které vedou ke krizi, a e, ta krize v podstatě přispěje ještě k tomu, že obě dvě ty koncentrace se ještě více posílí. E, my hovoříme o různých produktech eh, jako toxických, což jsou také příčiny takovýchto krizí. A já si myslím, že my musíme udělat všechno proto, aby se tyto koncentrace dále nezvyšovaly. To znamená, aby se nezvyšovala veřejná chudoba a soukromé bohatství v takovémto poměru. Eh, samozřejmě, co se týče úspor, ty jsou důležité, ale musíme se na to podívat opravdu z komplexnějšího hlediska, protože veřejné rozpočty musí být jednoduše eh, posíleny. Proto já jsem byl velmi rád, že Evropský parlament přivítal zavedení daně z finančních transakcí. Já jsem sociální demokrat a před několika eh, lety v podstatě tato daň nikoho moc eh, nezajímala, nebo v podstatě i díky tomu vznikla organizace a tak. Jenže před několika lety eh, burzovní makléř mohl hm, mě vydělat velkou sumu peněz, která je dnes ale stokrát eh, vyšší. To znamená, že se ta situace zcela zásadně změnila. A to také vede k tomu, eh, co jsem říkal na začátku. To znamená, že eh, se zvyšuje veřejná chudoba a zvyšuje se soukromí, soukromé bohatství. To znamená, že já si myslím, že zavedením této daně a podobných opatření si myslím, že bychom byli jedině eh, spravedliví. Dále, co se týče dalšího tématu, mohli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, členské státy eurozóny, v podstatě které mají stejnou eh, měnu, Ehm, mají zároveň zcela odlišné fiskální politiky, e, zcela odlišné sociální politiky a jak by tedy bylo vůbec, do, nebo do jaké míry by bylo rozumné e, naší e, zónu ještě rozšířit. Už v tuto chvíli s těmi 17 členy je to složité, jak by to vypadalo se 27? Uh, thank you. Děkujeme. A nyní za Belgii. Pan de Kroon. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Omlouvám se za pozdější příchod a proto možná to, co chci říci, již bylo zmíněno v průběhu dnešní diskuze. Já jsem poslancem parlamentu, pan van der Broek ví, že jsem poslancem belgického parlamentu 43 let a opravdu jsem viděl celý ten proces globalizace, europeizace. Měl jsem možnost se na celou záležitost podívat z různých aspektů, prostřednictvím různých politik a přístupů. Ovšem to, co zaznamenáváme v poslední době, to je podle mého názoru m, mm, především spojeno s časem, načasováním. Bohužel lidé to často ztrácí ze zřetele, zapomínáme na lidi, zapomínáme na všechny tyto záležitosti a to je něco, k čemu se musíme vrátit. Mnoho našich občanů z členských zemí by po nás právě chce v rámci těchto, abychom zapomněli na socioekonomické záležitosti, protože prostě každá, nebo evropského charakteru, protože každá země má trochu jinou strukturu. V lednu jsme měli možnost podívat se na návrhy komise, proběhla diskuze s radou, proběhnou různá slyšení nyní v průběhu března a my se snažíme jaksi všechno skonsolidovat, přijít s koordinovaným přístupem k fiskálním, ekonomickým politikám a přístupu. Ovšem v tomto ohledu si myslím, že nás čekají ještě komplikovanější záležitosti, které budou součástí celé této problematiky, čili nyní francouzsky. Ano, vidíme, že je zde mnoho, mnoho hráčů, který buď fungují paralelně, nebo jsou si nadřazeny, ať už je to ve Španělsku, nebo v Belgii, nebo v Německu, nebo v Rakousku, jsou zde regiony, jsou zde spolkové země, komunity, společenství, dále jsou to veliká města. To všechno má obrovský dopad rozpočtového charakteru. Jsou to jednotky nebo hráči jiné velikosti, někdy není možná koordinace mezi těmito jednotkami, pokud jde o jejich rozpočtové či ekonomické politiky. Čili jak postupovat? Jak postupovat, když v podstatě vidíme, že v rámci každé této země jednotlivé země mají svůj vlastní systém, konkrétní systém a v rámci tohoto systému musíme aplikovat, realizovat, konkretizovat možné následky mm, tohoto nového nástroje evropského semestru. Samozřejmě, že tyto rozpravy jsou důležité, výměny, výměna názorů a tak dále. Může to znamenat jednak časové záležitosti, hierarchické záležitosti, technické záležitosti, ať už jde o výdaje nebo příjmy celé 27. Toto jsou všechno prvky, které musíme do celé mm, otázky naší rozpravy zahrnout. Děkuji za slovo, děkujeme. A posledním řečníkem za národní parlamenty je portugalský kolega Hortens Martin. Thank you. Děkuji. Eh, natural, já estamos todos de acordo. Děkuji. Všichni souhlasíme s tím, že musíme více koordinovat naše politiky. To si myslím, že je něco, s čím všichni souhlasíme a přesně o to jde v rámci evropského semestru. Nicméně všichni jsme si vědomí také těch současných problémů v souvislosti s konkurenceschopností Evropské unie v porovnání s Čínou, Brazílií, Spojenými státy americkými a tak dále. V první části dnešní debaty se zmínila jedna věc, hovořil o ní také pan Van Rompuy. Hovořilo se o tom, že členské státy potřebují čas na to, aby provedli svá vlastní přizpůsobení nebo provedli svá vlastní opatření. A to již jsou národní plány, které jsou velmi, velmi tvrdé a velmi úsporné. A tyto plány je třeba nějakým způsobem sladit se strategií růstu a stability, protože jinak eh, celá ta věc bude složitější a složitější. A kromě toho nemůžeme ty státy nechat samotné, protože spekulanti se obohacují právě přesně v tuto chvíli. To znamená, že my potřebujeme posílit více Evropu v Evropě a proto potřebujeme ty nástroje, o kterých dnes tady spolu hovoříme. Portugalsko nemělo žádnou bublinu na trhu s nemovitostmi, ale měli jsme jiné problémy, které souvisely s tím například, že jsme dostatečně nepodporovali eh, výzkum a vývoj, oblast vzdělávání, že nám chyběly investice v určitých oblastech a proto se snažíme teďka, teď v tuto chvíli více investovat do těchto zanedbaných oblastí. Eh, například co se týče textilního odvětví anebo obuvnictví, tak to je to, na co se zaměřujeme v tuto chvíli a proto je třeba nacházet a hledat nějaká koordinovaná eh, řešení. Včera večer, během večeře a během debaty s panem Delorsem, jsme hovořili o možnosti zavedení nějaké společné sazby nebo společné daně. Šlo v podstatě o nějaký nástroj, který by všem členským státům povoloval stejné jednání nebo umožňoval stejné jednání. Já si myslím, že přesně takový nějaký e, nástroj bychom potřebovali. Portugalsko se snaží harmonizovat eh, rozpočtová pravidla a eh, náš rozpočtový výbor v našem parlamentu se v tuto chvíli právě zabývá možnou revizí rozpočtového rámce. A právě v této souvislosti, co se týče obnovy a růstu Evropské unie, nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme hlavně více impulzů a investic do eh, podniků, protože to je přesně ten eh, správný směr nebo ten směr, kterým jsme se eh, rozhodli vydat nebo jsme se vydali v posledních letech. A to vidíme také v těch současných výsledcích, které se týkají hlavně našeho expertu a inovací. Now, uh, I'll come. Děkujeme. A nyní se vracíme k Evropskému parlamentu a poslední slovo má Wiki. Jsem opravdu nesmírně ráda, že je nás tady tolik matematiků. Někdy mi jdou lépe čísla než slova, takže se omlouvám, pokud eh, došlo k nějakému neporozumění toho, co jsem řekla. Ano, každá země samozřejmě musí sdílet ty nejlepší postupy, osvědčené postupy v rámci evropského semestru, tak abychom všichni na tom vytěžili, abychom byli silnější, mocnější. To neznamená, že by všichni měli přijít s nějakým identickým řešením, ovšem určitě jsou zde společné prvky a to je něco, o co se snažíme v rámci tohoto fiskálního rámce. To znamená tak, aby jednotlivé země dostaly svým závazkům v rámci smlouvy, ovšem samozřejmě mohou si k tomu zvolit jinou cestu, tak aby teda ale na konci dnes splnili ty společné cíle, které byly stanoveny. A samozřejmě, že jsem si vědomá toho, že některé země především, které jsou součástí eurozóny, budou pravděpodobně se chtít dostat na nějakou vyšší úroveň nebo řekněme nějakou koordinovanější úroveň a právě proto jsem přišla s těmi návrhy, o kterých jsme hovořili. A pokud jde o ty finanční podvody a tak dále ze strany bank nebo určitý pokud jde o mm, v, například eh, tu bublinu aktiv v, v v Irsku, tak si myslím, že to ale nebylo, nebyly nějaké ty podvody. A například to, že Moody eh, snížilo rating eh, ve Španělsku, tak to rovněž nebyla, nebyly nějaké triky nebo ta alchymie. To v podstatě došlo tam k problému eh, toho, že ty úvěry se poskytovaly bez jakékoliv kontroly. My potřebujeme transparentnost a právě ty finanční triky či ta alchymie v podstatě to bylo i na národní úrovni, například velice špatné, mm, špatná, špatná špatné postupy, které jsme měli v rámci naléhavých situací a tak dále. My v podstatě musíme se vrátit opravdu k těm základním pravidlům. Hovoříme o Bazileji a tak dále. Je to součástí mé zprávy. Ve mé zprávě jsem konkrétně položila otázku toho, zda by se členské státy mohly nad tím zamyslet a podívali se na nezávislý, možnost nezávislého fiskálního eh, institutu, který by připravoval prognózy a tak dále, zda by jim to vyhovovalo. Já vím, že to není citlivá otázka, různé země na to mají různý názor, přistoupili k této problematice jiným způsobem, proto by velice ráda slyšela vaše názory. Já si myslím, že takový, řekněme, nezávislý dohled, který by zajistil transparentní rozpočtový proces, by měl být povinný v rámci eurozóny to osobně propagují, požádali mě to kolegové z eurozóny, je to určité doporučení i pro ostatní země, nejenom pro eurozónu. Mm, musíme samozřejmě ovšem mít to správně popsat, to znamená ten nezávislý dohled uvidím, zda by se vám to líbilo, nelíbilo, samozřejmě velice ráda bych si vyslechla vaše názory a mm, podívala se na to, jak to funguje či nefunguje v jednotlivých zemích. Ještě někdo do diskuse? Nikdo už se nepřihlásil k tomuto panelu naší diskuse. Všem bych vám ráda poděkovala. Myslím si, že šlo opravdu velice užitečnou rozpravu, debatu, pouze několik poznámek na závěr, jestli dovolíte. Na základě toho, co, o čem se zrovna zmínila Vicky. Myslím si, že pokud jde o finanční nařízení, regulace, tak si myslím, že konečně tam v tom vnášíme trošku světla k tomu, že, to, mm, že se snažíme ty veřejné e, účty trošku osvětlit a tak dále. U nás, pokud jde o parlament a náš balíček v oblasti zprávy a řízení ekonomických záležitostí, my se snažíme propojit různé instrumenty, názor, nástroje, které máme k dispozici, ať už je to evropský semestr nebo integrované hlavní směry, ať už jde o oblast zaměstnanosti nebo oblast oblast hospodářskou a zároveň je to ten balíček pro řízení a zprávu hospodářských záležitostí. Samozřejmě, že když se vrátíme k matematickým eh, pojmům, tak si myslím, že bychom měli pochopit ty intersekce, ty průsečníky, ty eh, jednotky, které bychom měli přetavit, řekněme, do konkrétních slov. Ovšem, to, co zde vyplynulo velice jasně, je potřeba zvýšení frekvence našich setkávání, určité intenzity, průběhu našich diskuzí, které máme k dispozici, tak abychom, řekněme, mohli naši práci rozdělit do nějakých pracovních skupin, předložit výsledky a tak dále. Je důležité, že si uvědomíme to, že jak na straně Evropského parlamentu, tak na straně národních parlamentů, že všichni jsme zapojeni do tohoto procesu ekonomického řízení, eh, zprávy, mm, způsobem, který, mm, kterému tak nebylo v minulosti. Je to velice dobrá příležitost propojit evropskou národní úroveň, mm, jak si umožnit zaznít hlas našich občanů a zároveň umožnit občanům, aby měli možnost slyšet to, co říkáme my. To je věc, které, na které by nám mělo záležet, na, ve které bychom měli pokračovat. Dnešní eh, schůzka bude pokračovat dneska odpoledne ve stejné místnosti a bude to v 15. 15, čili od 15.15 15 do 5 do 17.30 a eh, čili než se uvidíme odpoledne, tak vám ještě jednou děkuji za účast a uvidíme se později.